Good morning. Good morning. If I may have your attention, we're about... Dobré dopoledne, eh, já vás poprosím o pozornost eh, a, a pustíme se do práce dnes. Budeme mít takový pracovní seminář a sice slyšení o legální migraci pro vstupu Lisabonské eh, smlouvy v platnost, takzvaný migrační balíček. Dnes konkrétně eh, se budeme chtít zabývat sezónními pracovníky. Eh, pravodajem je kolega Krot Moraes a odpoledne budeme pokračovat a zaměříme se na osoby převedené v rámci společnosti. E, Tam je zpravodajem pan Jakolíno. Tyto dva návrhy se zásadně e, liší, pokud jde o jejich zaměření. Ten e, návrh o osobách převedených v rámci společnosti má za cíl pomoct dočasnému přesídlení vysoce kvalifikovaných pracovníků, zatímco u sezónních pracovníků to má být Eh, návrh vytvoření obecných kritérií pro nízce kvalifikované pracovníky. Ovšem ehm, tyto návrhy mají dva, dvě společné věci. Jsou to první návrhy v oblasti eh, migrace po vstupu Lisabonské eh, smlouvy v platnost. Parlament nyní má pravomoc spolu rozhodovat v této klíčové otázce s radou je to eh, tedy oblast eh, eh, svobody, spravedlnosti a bezpečnosti tedy. A proto jsme se na výboru rozhodli uspořádat toto slyšení, tak abychom mohli projednat ty dva návrhy podrobně na základě pracovních dokumentů obou zpravodajů se všemi zainteresovanými stranami, s komisí, s radou, ale také s mezinárodními organizacemi, sociálními partnery, zástupci eh, průmyslu, nestátními organizacemi. A to eh, ve světle nových pravomocí, které parlament dostal eh, v této oblasti v rámci Lisabonské smlouvy. Také naši práci budeme spojovat s prací výboru pro zaměstnanost a sociální otázky podle článku 50 jednacího řádu. Vítáme zde všechny pracovníky, všechny kolegy z tohoto výboru. A nyní zahájíme naše dopolední zasedání a já dám nejdřív slovo panu zpravodaj Claudu Moresovi. Nám představil svůj pracovní dokument a potom komisi, radě, zpravodajům výboru pro zaměstnanost a pro práva žen, pokud se budou chtít vyjádřit. A, teď, a potom eh, zahájíme tedy eh, rozpravu. Dnešní dopoledne si také vyslechneme eh, příspěv, tedy zahájíme příspěvek, příspěvkem pana Kloda Moraese. Potom bude hovořit paní Marta Segen, kterou zde také vítáme je ředitelkou pro přestěhovalectví a azyl, generálního ředitelství pro otázky vnitra Evropské komise, potom je tady paní Vivien Vadazy, která je radní pro eh, vnitro a spravedlnost maďarského předsednictví, což je rotační předsednictví EU. Potom je to Sergio Koferaty, kolega, který je zpravodajem pro výbor pro zaměstnanost a potom je tady paní Antigony Papadopoulou, naše kolegyně z Evropského parlamentu, která je tedy zpravodajkou pan Morales má slovo jako první. Thank you, chairman, and, um... Děkuji, eh, pane předsedo, a zejména bych poděkoval všem eh, kolegům, kteří si eh, vyhradili čas na dnešní dopoledne a kolegům z jednotlivých organizací, zejména těm, kteří by nám chtěli říci něco k zajímavým, někdy kontroverzním návrhům. Dnes budeme pojednávat o závažné legislativě, která má naplnit eh, něco i jako je ambice po společné eh, imigrační a migrační politice. Cesta eh, ke dnešku, kdy projednáváme směrnici o sezóní pracovnících a o směrnici o osobách převedených v rámci společnosti navazuje na to, co se stalo na konci minulého mandátu a ta cesta byla velice dlouhá. V roce 1999 rada na zdání v Tampere členské státy, a sice tedy ne komise nebo parlament, se pevně zavázaly k vytvoření společné imigrační politiky. Tím členské e, státy se začaly zabývat E, ekonomickými argumenty e, společné emigrační politiky předpokládali, že se dostaneme do fáze, kdy se budeme bavit o legální migraci e, pro vysoce kvalifikované pracovníky z vnížku EU, nejenom, ale i pro ostatní pracovníky. Eh, ovšem eh, nedohledli možná eh, toho, co to bude znamenat společnou přistěhovaleckou politiku a trvalo desetiletí celé, než přišly konkrétní návrhy. V roce 2005 bylo vydáno sdělení komise k politickému plánu o legální migraci a to jasněji nastínilo plán, plán práce. A já dnes v jeho kontextu eh, představím eh, plán pro eh, přestěhovalé pracovníky. V době, kdy jednáme o legální migraci, budeme projednávat velice citlivou otázku zaměstnanosti, potřebu Mm, pracovníků v EU, demografické argumenty, argumenty o mm, vzdělávání. A samozřejmě jednou z nejsilní, jedním z nejsilnějších prvků v tomto návrhu bude e, zajistit, aby sezónní pracovníci, celé ty stovky tisíc sezónních pracovníků, kteří v současné době pracují v našich členských státech, se vyhnuli tomu nesmírnému e, vykořišťování, kterým trpí. Víme samozřejmě, že budeme eh, regulovat eh, trh se sezónními pracovníky, který je integrální součástí eh, našeho pracovního trhu. Ti lidé přijíždějí k nám, pracují tvrdě, posílají zpátky peníze domů a my je v naší ekonomice potřebujeme. Dnes se pokusíme stanovit, co to přesně znamená, jak je chránit a jak ten návrh k sezónním pracovníkům, který eh, řeší například eh, lidi v cestovního ruchu, ze zemědělství a prostě lidi, kteří eh, jsou, kteří dělají nekvalifikovanou práci. To neznamená, že sami o sobě nejsou kvalifikovaní, jenom dělají nekvalifikovanou práci. Ten návrh přiznává, že potřebujeme sezónní pracovníky v Evropské unii a určitou migraci Právní základ toho návrhu byl předmětem určitého sporu. Když se zabýváme otázkou eh, nelegální migrace, tak eh, se také zabýváme otázkou zaměstnanosti. My jsme proto zvolili článek 50, kterým jsme zajistili, abychom měli i eh, tedy lidi z výboru LIBE a z dalších výborů. A tak by to mělo být. I když myslím, že ten právní základ je správný, Eh, výbor Libe je tedy eh, hlavním výborem, nicméně musíme tady mít eh, společného zpravodaje a musíme dobře chápat složky pracovního trhu, zejména a článek 16, který se zabývá principem rovného zacházení a proto spolupracuji úzce se spolu s pravodajem Sergem Koferatym, který bude tedy zpravodajem za výbor pro zaměstnanost a také spolupracuji s Antigonou Papadopoulos, která se bude vyjadřovat za výbor pro práva žen. Nicméně eh, výbory MPL a LIBE budou už se spolupracovat, aby zajistili, aby eh, eh, sezónní pracovníci, kteří přicházejí do EU, přicházeli na trh, kde nebudou potrhávat ostatní, ale zároveň, aby nebyli předmětem zneužívání na rozdíl od legálních zaměstnanců EU v EU, ostatních legálních zaměstnanců v EU. Já mám jenom 10 minut, takže nebudu eh, probírat eh, každý aspekt návrhu, ale jenom poukážu na, jak, na hlavní věci. Za prvé je tady otázka subsidiarity. Postup eh, žluté karty nebyl uplatněn v tomto návrhu, nicméně řada členských států řekla, že otázka subsidiarity je důležitá. Sezónní pracovníci jsou pro ně otázka, která by se měla řešit výlučně na úrovni členského státu. Já eh, tohle budu přísně brát na zřetel, protože eh, to poukazuje na trvalý problém v oblasti imigrace. Jedná se o citlivou věc. Členské státy, které tohle chtějí, jsou členské státy, které to chtějí eh, řešit sami a členské státy, které si myslí, že na, je řešení na evropské úrovni, které může být přínosné. Hlavní ustanovení návrhu vytvářejí eh, prostředí, ve kterém můžou sezónní pracovníci přijet do EU, odvést svůj úkol ubíhat jako přistěhovalci a potom se zase vrátit tedy zpátky do své země původu. E, vydělají si smysluplný e, plat, e, žijí ve slušném ubytování a mohou tady zůstat až 6 měsíců. Ten návrh je někdy považován, považován za ambiciozní, ale není zas tak ambiciozní, aby se snažil ze sezónní práce udělat něco jiného, než co co to je. Jedná se o práci v zemědělství, cestovním ruchu, prostě eh, odvětvích, eh, která mají určitou sezónní složku. A neměli bychom být přehnaně si žádostiví s tímto návrhem. Jedná se o sektory, eh, které, na kterých nám záleží. Řešíme tedy důležitou součást balíčku legálního přestěhovalectví a nesnažíme se řešit eh, něco, co nebylo v, eh, původně v úmyslu navrhovatelů. To znamená, že chceme eh, silnou ochranu pro eh, zneužívané sezónní pracovníky. Eh, kritéria vstupu měla být podložena závaznou nabídkou práce nebo pracovní smlouvou. Pokud jde o ubytování, tak zaměstnanci, zaměstnavatele musí doložit, že sezónní pracovník bude řádně ubytován během svého pobytu. Bude tady mechanismus kontroly, určité sankce a samozřejmě potom je tady otázka rovného zacházení. Návrh stanoví eh, v rovné zacházení s národními pracovníky eh, s určitými právy podle článku 16. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že definice podle článku 16 není dostatečně eh, silná, tak aby bylo zajištěno rovné zacházení. To bude důležitou složkou toho návrhu, kterou budeme projednávat s kolegy v výboru pro zaměstnanost a ehm, s radou z vás, kteří zde o reprezentujete organizace e, zaměstnanců. Potřebujeme taková pravidla, která e, zajistí správnou praxi a, a abychom se dostali do situace, kde bude jeden pracující potrávat druhého. Evropský e, soudní dvůr také hodně se vyjadřoval k této otázce a Máme eh, k tomu rozsáhlou eh, tedy judikaturu eh, ke směrnici o vyslaných pracovnících. Já se ještě dostanu k řadě dalších návrhů. Mm, já prostě ne, že bych nechtěl zacházet do podrobností, ale mám jenom 10 minut, takže prosím, podívejte se také na pracovní dokument a během debaty se můžete zeptat na další podrobnosti, prosím. v Libe a Empl výbory budou e, se tedy společně e, zabývat touto otázkou a musíme zajistit, abychom správně definovali, co to přesně sezónní pracovník je. Tím se vracím k tomu, co jsem říkal o, o jaké sektory jde. Sektory, e, které mohou být vyloučeny, o tom se samozřejmě bavíme v té pracovní dokumentu, může se to týkat stavebnictví. Další sektor, který možná není sezónní a to je velice eh, důležitá součást toho návrhu, který projednáváme se eh, zástupci hm, toho daného odvětví, tak eh, to bude tedy další odvětví. A když přišly ty návrhy z Tampere, tak ta myšlenka, že legální pracovníci, eh, kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní, eh, byli prostě, eh, pouštěli společnosti žilou, tak to data hm, zaznívala často. Ten příspěvek migrantů je obrovský a to, jak oni posílají peníze často do rozvojových zemí, to je také, to je také zásadní příspěvek takže to je věc, o které se budeme bavit a celá řada nestátních organizací zde zastoupených také jistě se bude chtít zabývat touto otázkou a příspěvkem, který e, migranti činí. To je zásadní otázka, kterou musíme tady řešit v tomto návrhu. Další a nejdůležitější součást návrhu jsou e, kritéria pro e, vpuštění na pracovní trh my se budeme tady na výboru eh, zabývat eh, platnou, eh, smluvně závaznou nabídkou práce. Budeme se nabývat dokumentací, kterou budou muset mít lidé u sebe, otázkami zdravotního pojištění a peněz, které budou muset lidé mít při vstupu, potom objemy vpouštěných pracovníků a tak dále. Potom možnost změnit zaměstnavatele a schopnost stěžovat si a, a nestat se obětí. Sezónní pracovníci často pracují v obtížných extrémních podmínkách, jak jsme tomu byli svědky v Itálii, v Razánu, žijí prakticky v lese a někdy se s nimi eh, zachází eh, ovšem mnohem lépe. A tento návrh může eh, se zabývat jakým momentem Vykořišťování ovšem eh, musí vycházet z toho, že eh, mu v zásadě chceme zabránit, takže proto budeme eh, se zabývat povoleními. Členské státy budou muset zajistit, aby informace o mm, podmínkách vstupu a pobytu byly jasné a zřetelné. Budeme se zabývat otázkou životní úrovně a tedy kvality ubytování. A potom pokud jde o sankce a stížnosti, tak Snadno se říká, že sezónní pracovník si může stěžovat, ale pokud ten není odborově organizován a myslí si, že je e, zneužíván, tak je těžké se samozřejmě e, e, stěžovat. Pokud změní zaměstnavatele, tak je kolikrát těžké si stěžovat. My musíme se pokusit dostat se do situace, kdy budou dodržené určité standardy. To znamená, musíme nalézt určité mechanismy dohledu, musíme nalézt, eh, tedy se podívat také na úlohy eh, zprostředkovatelů a zprostředkovatelem práce. Závěrem bych eh, řekl, že si myslím, že ta směrnice o sezónních pracovnicích bude kontroverzních Prostě musíme eh, dobře pochopit eh, základní otázku rovného zacházení a pobavit se o ní. Musíme pochopit stanoviska jednotlivých zemí, to, jak je eh, citlivá ta migrace po pracovním trhu, ale musíme si také být vědomi toho, že pokud členské státy jasně ukáží směr ke směrem k ehm, společné přestěhovalecké politice, oni, oni ho vlastně jasně ukázali, jasně eh, řekli, že hospodářská migrace je obrovský zdroj pro Evropskou unii. Pokud tak je, tak eh, musíme mít standardy, které eh, jsou vhodné pro EU. Pokud máme být hodnotovým společenstvím, tak to, jak nakládáme s sezónními pracovníky a to, jak, tak to, jak působí na pracovním trhu, je kritická záležitost. Toto je tedy užitečný krok vpřed v oblasti uh, legální migrace a já doufám, že všichni z vás, kteří máte určité obavy, eh, které týkají eh, se toho návrhu, se iniciativně eh, postavíte k jeho pozměňování a aktivně také vystoupíte dnes v debatě. Děkuji, Klode. Ano. Opravdu, a jak se zdá, zpravodaj, když nám představoval tento svůj dokument, tak výborně využil těch 12 minut, ale já doufám, že ostatní příspěvky tedy splní tu doporučenou řečnickou lhůtu těch sedmi až desíti minut, tak abychom tu měli nějaký prostor pro diskuzi. A nyní tedy budeme pokračovat v dal... tedy abychom mohli pokračovat z další části, která se týká sociálních partnerů. A nyní pohovoří paní Marta Sigen za Evropskou komisi, za DG Home Affairs. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno, dámy a pánové. V první řadě bych chtěla poděkovat výboru Libe eh, za zorganizování tohoto veřejného slyšení na tak eh, významné a důležité téma ohledně dvou návrhů, tedy co se týče implementace eh, politického plánu pro legální migraci z roku 2005. Jak tu už bylo řečeno, dnes se budeme zabývat směrnicí o sezónních pracovnících a o pracovnících vysílaných v rámci podniku. Všechno toto tu již zaznělo v tom eh, úvodním prohlášení. Oba tyto dokumenty jsou velice velice důležité a je důležité tedy, aby byly schváleny a následně tedy, co již panuje Lisabonská smlouva. Dnes vidíme, že se velice aktivně zúčastňují všechny zainteresované strany a pro nás je velice důležité, abychom pochopili díky vzájemné výměně názoru to, jaké jsou na to názory, jaké existují pochybnosti, co si my jakožto komise můžeme převzít eh, z vašich eh, informací a pochybností, abychom obohatili celý tento eh, proces výměny informací. Otázky migrace jako takové, my samozřejmě všichni víme, že toto je životní zkušenost, která nás doprovází každodenně. Eh, nedávné mimořádné zkušenosti, ke kterým eh, dochází v různých částech Evropy i světa, nám prokazují, eh, že na některých místech toto nemusí být zas až tak úplně zřejmé, nicméně týká se to celé řady obyvatel i našeho kontinentu. A doufáme, že opravdu komplexní správné řízení migrace je naprosto zásadní v dnešním světě a musíme učinit maximum pro to, alespoň tedy konkrétně za nás, jako za Evropskou unii, abychom tedy zajistili, že opravdu navrhneme komplexní řízení tohoto fenoménu migrace v Evropské unii a ve vztahu s třetími zeměmi. Není to e, jenom z důvodu současné krize, ale právě tímto pomýšlíme i na tu dlouhodobější e, blízkou budoucnost, abychom byli připraveni. A já konkrétně nyní, vzhledem k tomu, že mám krátkou řečnickou dobu, tak přejdu eh, i hned k té směrnici o sezónních pracovnících. Celou řadu významných prvků již představil pan zpravodaj. Ráda bych tedy nyní stručně připomenula, co stojí v pozadí tohoto návrhu. Tím hlavním korpusem tohoto návrhu je otázka toho vlastně poskytnout jednoduché jednoduchý plynulý rámec pro sezónní pracovníky, kteří jsou eh, takovou zranitelnou skupinou. Tento rámec by jim měl umožnit dočasně pracovat v Evropské unii a zároveň by jim měl zajistit, aby tato kategorie sezónních pracovníků byla dobře ochráněna proti všem možným způsobům vykořišťování. A opravdu se jedná o vůbec první návrh, který se týká um, málo kvalifikovaných pracovníků, který připravila komise v rámci toho balíčku uh, um, legislativních aktů o migraci. A proč tedy jsme usoudili, že je důležité předložit takovýto návrh? Tento balíček v podstatě vyplynul z toho, že je to opravdu vysoká poptávka po nízkokvalifikovaných pracovnících. Evropská unie potřebuje pracovníky z třetích zemí, aby prováděli sezónní práce, konkrétně, jak to bylo zmíněno, v, v turistice, v, v zemědělství, ve službách pokud tedy eh, naši pracovníci nejsou k dispozici. Praxe nám také prokázala, že sezónní pracovníci z třetích zemí budou potřebovat ochranu v této eh, pracovní situaci. Oni eh, často opravdu čelí eh, vykořišťování, zaznamenávají špatné podmínky a proto jim musíme proti tomuto pomáhat bojovat. Nedávná situace ve Středomoří také prokázala, že se musíme snažit zabránit migraci, když nastanou opravdu intenzivní mm, toky eh, nelegální migrace. Jaké jsou přínosy eh, tohoto návrhu, který předkládá komise? Náš návrh se zakládá na vytvoření toho zrychleného plynulého postupu pro přijetí eh, pracovníků nepocházejících z Evropské unie. To vlastně povede k tomu, že sezónní pracovníci budou rychleji dostupní na eh, evropský pracovní trh, když je bude zapotřebí. To samozřejmě je eh, jasně popsáno již v návrhu legislativního aktu, tedy že členské státy, těm bude příslušet určovat objem této potřeby pracovních eh, eh, pracovníků. Budou provádět také své testy pracovního trhu, takže je to na členských státech. Tady tato výsada jim zůstává. Nicméně tato směrnice také dává příležitost vytvářet tento zrychlený postup, který pak následně bude stejný ve všech členských státech a my umožňujeme tedy, aby tento proces probíhal všude stejně. Návrh obsahuje jasná a jednoduchá pravidla pro přijetí uh, Výsledkem by mělo být to, že nelegálních pracovníků nebo pobytů pak bude méně na území Evropské unie. Je tu také jasné propojení v rámci směrnice s určováním sankcí vůči e, zaměstnavatelům nelegálních pracovníků. Ehm, doba e, transpozice byla stanovena na červenec tohoto roku tato lhůta a jejich, její plnění tedy je velice důležité a bude třeba eh, toto následně kontrolovat, jak vše probíhá v členských státech. Otázka stabilizace a regularizace těchto pracovníků, s kterou počítá samotný text směrnice. Proto tu máme ustanovení, která se týkají pracovních podmínek. Ty jsou tu velice jasně stanoveny. Zaměstnavatelé, jak je řečeno, od nich se očekává, že budou poskytovat důkazy toho, že pracovníci mají přiměřené ubytování a podmínky sezónní pracovníci budou mít také k dispozici eh, mechanismy pro podávání stížností, které budou eh, uspůsobeny tak, aby se lépe tedy prosazovala ustanovení směrnice. A jak také řekl pan zpravodaj, implementace a samotná kontrola implementace tohoto mechanismu bude velice důležitá. Eh, pak směrnice jako taková a samotná připravení nebo vypracování toho, jak vlastně pracovníci budou e, v podstatě e, se budou dostávat na území Evropské unie, tady e, si myslíme, že to je opravdu velký přínos pro celou otázku migrace. Vlastně tu vytváříme takový nový koncept, který podporujeme tímto balíčkem o migrační politice cirkulační pohyb sezónních pracovníků v EU v podstatě povede k tomu, že tito sezónní pracovníci nebudou e, nelegálně e, delší dobu pobývat, ale spíše povede k transferům a k následně větším investicím z těch třetích zemích. A e, jak si přejeme pokračovat dále? Samozřejmě já doufám, že se nám podaří rychle postupovat e, v této věci. Probíhají diskuze, setkání se všemi zúčastněnými stranami. Celý ten proces, jak nám ostatně e, i popíše zástupce komise. Na to dohlížíme velice zblízka a snažíme se maximálně zrychlit přijetí tohoto návrhu. Já doufám, že dnes si budeme moci vyslechnout vaše připomínky a otázky, že si z toho vezmeme to užitečné pro to, aby se tedy tento proces mohl zrychlit. Komise alespoň se k tomuto zavazuje. A ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, kterou řekl pan zpravodaj, to je ten konkrétní případ otázky subsidiarity, tedy a jak bylo velice jasně prokázáno. Máme tu celou řadu stanovisek z různých národních parlamentů. Některá jsou negativní, některá jsou pozitivní. A a toto samozřejmě zase pro nás bylo velice důležité, jakožto komisi v rámci toho eh, procesu zhodnocování a procesu eh, rozhodování eh, ve směru schválení této směrnice. Já vám tímto děkuji a s velkým potěšením si vyslechnu vaše připomínky. Já jsem ochotná na ně také odpovědět. Děkuji. A nyní má slovo paní Vivien Vadasi, která tu zastupuje maďarské předsednictví a kterou jsme také eh, požádali, aby plnila řečnickou dobu, protože tu máme další eh, dva řečníky a diskuze bude jistě zajímavá, prosím. Děkuji vám, eh, dámy a pánové. Jménem maďarského předsednictví bych ráda poděkovala výboru Libe Maďarské předsednictví eh, také eh, přikládá velkou důležitost eh, konzultacím se všemi zainteresovanými stranami a samozřejmě i debaty, debatě se spoluzákonodárcem s Evropským parlamentem. Pro maďarské předsednictví je velkou příležitostí možnost vést debatu na radě o dvou závěrečných částech politického plánu k legální migraci hlavním eh, Cílem toho návrhu je vytvořit jednoduchý, eh, hladce fungující systém, který eh, se bude snadno používat tedy v členských státech. A bude se jednat o flexibilní systém, kterým bude možné snadno reagovat na specifika a zajistit, aby nestráceli svá práva a sezónní pracovníci. Děkuji vám za pracovní dokument a doufám, že ta debata opravdu bude eh, plodná. A pokud dovolíte, tak teď už bych eh, ráda popsala, jak jsme se dostali, eh, kam, kam jsme se dostali daleko na radě a budu pokračovat maďarsky. A magyar elnökség alatt nagy intenzitással folyt za maďarského předsednictví. My jsme eh, během maďarského předsednictví vedli eh, intenzivní debatu, která začala už za belgického předsednictví. Eh, pracovali jsme s našimi expertními kolegy na celé řadě podrobných otázek. Stanoviska členských států jsou velice jasná, teď už pan Mores už o tom hovořil. členské státy eh, hovořily eh, opakovaně o eh, principu subsidiarity, takže my jsme se tím také museli zabývat. Pokud jde o ten návrh, tak máme některé vyloženě složité otázky související se zaměstnaností a máme pracovní skupinu, která se zabývá touto problematikou. Tam už jsme se o tom bavili a výbor předloží stanovisko výboru, který vede celou tu problematiku a sice mm, mm, pracovní skupině Rady pro migraci. Myslím si, že to je eh, podobné tady v Evropském eh, parlamentu jako eh, tedy vztah mezi výbor LIBE a pro zaměstnanost. Pokud jde o tu sociální problematiku, tak vám mohu říci, že ty debaty jsou intenzivní a ještě nějakou dobu budou pokračovat. Pokud jde o otázku migrace, tak vám mohu říci, že v popředí našich diskusí jsme se dívali na otázku povolení pracovních, eh, která nebudou na dobu delší než tři měsíce. Kromě toho jsme se bavili eh, s vízovými experty o té otázce. Tady hlavním problémem je otázka pobytu na krátkou nebo dlouhou dobu, protože máme eh, různé, různá nařízení eh, v různých členských státech a je třeba je harmonizovat. Dali jsme si určité cíle, samozřejmě a maďarské předsednictví s přihlednutí eh, k těmto cílům ví, že tito sezónní pracovníci by měli dostat stejná práva bez ohledu na délku pobytu. A předsednictví hledá tedy kompromis, a snaží se zároveň zachovat rovnováhu. Potom ještě jedna důležitá věc, a sice e, definice sezónních pracovníků. O tom hovořil pan Morez, hovořil o tom i pan předseda. A potom je tady také otázka e, období e, sezónní práce. Členské státy mají odlišné otázky k této, tedy stanoviska k této problematice a ta se navzájem liší. vzhledem eh, k národním okolnostem a k systémům, k systému, které už mají zavedené. Definice sezóny nebo eh, sezónní práce se hodně navzájem mezi členskými státy liší. Potom se také členské státy liší, pokud jde eh, o sektor, kde se sezónní pracovníci zaměstnávají. Kromě toho se v návrhu textu hovoří o šestiměsíčním pobytu. Některé české státy se domnívají, že je to příliš dlouhé, jiné tvrdí, že je to příliš krátké. Je samozřejmě důležité dosáhnout správné rovnováhy a, a také je důležité e, přihlednout už ke stávající praxi. Pokud jde o otázku migrace, tak se ještě jedná o jedné otázce. A sice, jestli žadatelé mohou podat žádost na území eh, členského státu, eh, kde už mají pobyt. Potom je tady otázka eh, dále adekvátní životní úrovně. Víme, že v některých ženských státech je to problematická otázka. Jak přesně definovat adekvátní životní úroveň? A nebo jak definovat to, čemu se říká mm, přehnané dávky nebo příspěvky. V textu eh, je stanoveno, eh, že eh, za adekvátní životní podmínky ručí zaměstnavatel i, po pří, i v případě, kdy si je zaměstnanec zajišťuje sám. V praxi by se mohlo ukázat, že tohle se bude těžko prokazovat. Jak může eh, zaměstnavatel prokázat, že ty podmínky jsou eh, adekvátní pro daného pracovníka? Dámy a pánové, tolik tedy několik podrobných otázek. To jsou otázky, které budeme i nadále eh, projednávat za zavedení maďarského předsednictví a samozřejmě při naší práci budeme už se spolupracovat s komisí a samozřejmě také i s nadcházejícím polským předsednictvím a my samozřejmě se hlížíme s velkým zájmem na Evropský parlament, na debaty, které zde probíhají a také e, jsme otevřeni e, vůči e, stanoviskům všem zainteresovaných star a doufám, že jsem dodržela svoji řečnickou dobu. Děkuji, říká pan předseda a nyní bych dal po pěti minutách slovo zpravodajům výboru pro zaměstnanost a pro práva žen. Takže nejdříve Sergio Koferaty. Velice děkuji, pane předsedo. První věc, kterou bychom si měli uvědomit a vzít v úvahu, podle mého názoru, protože to není tak úplně evidentní, je význam samotné směrnice. Stále si ještě myslíme, že tato směrnice by mohla být zbytečná anebo třeba kontraproduktivní. Ne, ne, naopak je skutečně zásadní proto, aby hájila práva celé řady osob. Sezónní práce mimochodem, ta bude narůstat a typ sezónních prací se změní. Dříve to byly zejména sezónní práce v zemědělství a v dnešní době jsou rovněž sezónní pracovníci i ve terciární sféře. Zejména se to týká všech eh, typů prací spojených s cestovním ruchem a s dovolenými. Takže je potřeba také popřemýšlet o nárůstu těchto typů. Jednak je to růst zemědělských produktů a právě to je zaručováno sezónními pracovníky. Pokud je o cestovní ruch, tak to je dáno změnou způsobu života a je jasné, že cestovní ruch turistika budou v Evropě také stoupat. Takže důvody pro to, abychom měli směrnici, která bude přesnější, jsou naprosto evidentní. A druhý aspekt se týká definice rozsahu působnosti. Myslím si, že bychom měli prokázat, že jsme pružní, flexibilní. Ta myšlenka sezónnosti je definována eh, že sezóna trvá tři měsíce, ale žádná sezónní práce netrvá pouze tři měsíce. Ty sezóny jsou úplně odlišné třeba ve Finsku nebo v Maltě. Takže si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom stanovili minimální práh pro eh, trvání či definici odvětví podle sezon a podle členských států, kde ta délka může být odlišná a mohou tam doplnit i další, odvě, další odvětví, než ta, která budou stanovena ve směrnici. Další téma obecného rázu je následující. Hovoříme o stejném E, zacházení. A když hovoříme o stejném zacházení, tak to neznamená pouze mzdy, ale znamená to i pracovní podmínky, bezpečnost práce a také e, interní pracovní právo, abychom mohli stanovit hmotné materiální podmínky pro takovou osobu, která je v podřízeném pracovním vztahu. Takže stejné podmínky zacházení by měly mít širokou definici kde jsou ta práva stejně důležitá jako i samotná odměna za práci. A pokud chceme toto upravit, pokud chceme mít jednotné podmínky, a když se hovoří o jednotných podmínkách, tak to znamená transparentnost trhu, transparentnost konkurenceschopnosti. Na základě různých podmínek je pak jasné, že pak by došlo k dumpingu a nerovnoměrným podmínkám podle odvětví, podle území. Eh, upravující zákonný dokument, aby došlo k stejnému zacházení, může být kolektivní smlouva. A tato kolektivní smlouva má pak různé charakteristiky v jednotlivých zemí. To musíme uznat, že ty eh, Dohody a umluvy jsou uh, různé podle odvětví, někdy upravují rozsah působnosti v mnohem širší míře. Další čtvrtá otázka. Sankce a kontrola. Sankce a kontrola jsou důležité, abychom se vyvarovali negativních jevů, protože velice často sezónní práce je doprovázena i prací na černo, protože je mnohem obtížnější tento typ práce kontrolovat a vlastně ho vymezit a definovat. Takže kontrola, sankce, to je naprosto zásadní pro kvalitu sezónní práce do budoucna, protože jinak bychom opravdu mohli pokročit, pokud jde o <clears throat> jednotnost podmínek Evropské unii, ale zároveň by se zde mohly objevovat i nebezpečné jevy práce, ilegální práce na černo. Takže proto si myslím, že je potřeba, abychom diskutovali a abychom také měli i hypotézu transitního režimu to znamená, až vstoupí směrnice v platnost, abychom již v Evropě měli důležitou významnou kvotu <clears throat> nelegálních prác, pracovníků a my musíme tedy regulovat ty pracovní podmínky a nechat stranou ty nelegální pracovníky? Ne. Musíme mít naopak tedy přechodné období, abychom umožnili těm, kteří již jsou nelegálně v Evropě, se dostali na tu správnou cestu. A to musí být definováno v návrzích eh, Evropského parlamentu a také komise. Děkuji panu Koferatimu a nyní dáme slovo eh, naší kolegyni paní Antigony Papadopoulou, která je zpravodajkou za výbor FEM. Thank you very much. Eh, Děkuji, pane předsedo. A já také budu hovořit mým rodným jazykem, je zřejmé, že potřebujeme společnou migrační politiku v Evropské unii a dnes je to ještě více zřejmé než kdy jindy. Dočasná nebo sezónní práce a její objem se každoročně v Evropské unii navyšuje, takže musíme tu mít návrh směrnice to bude totiž krok vpřed tou správnou cestou. A tento návrh na zlepšení řízení migračních toků, zejména co se týče sezónních pracovníků, je něčím naprosto zásadním pro to, abychom tu měli normy pro vstup, pro setrvání a pobyt těchto pracovníků a také, aby se zabránilo tomu, že tento pobyt se promění v pobyt eh, trvalý. Také je třeba počítat se sankcemi a opatřeními proti takovým zaměstnavatelům, kteří nebudou plnit pravidla. V našem výboru pro práva žen a rovnost se snažíme o to, aby ženy, sezónní pracovnice, které představují významné procento těchto sezónních pracovníků, obdržely opravdu důstojné zacházení, protože oni většinou pocházejí z velice chudých oblastí, často jsou to ženy těhotné, nemají eh, eh, mají pouze základní vzdělání, setkávají se s, celý, s celou řadou předsudků, neznají jazyk a z těchto všech důvodů je třeba zajistit, aby tyto ženy měly k dispozici nezbytné podmínky pro to, aby mohly provádět svoji práci. A také je důležité, aby byly informovány o svých právech a o svých povinnostech. Toto musí provést příslušný orgán toho přijímacího státu. Také je třeba zajistit, aby v případě porušení eh, těchto pravidel nebo porušení jejich práv, tak aby to byly tedy sankce. Samozřejmě, tato práce prozatím je ještě předběžná, ale nesmíme umožnit to, aby tyto ženy byly nuceny pracovat více, anebo aby se jim platilo méně, než je předem stanoveno. Oni musí mít k dispozici také nějaký reklamační mechanismus pro podávání stížností. A také je třeba zajistit, aby existovala kontrola eh, těch zaměstnavatelů, eh, všech zaměstnavatelů a aby existovaly sankce v případě neplnění. V rámci celého tohoto procesu probíhá opravdu zajímavý dialog. Pan zpravodaj Moraes eh, to již řekl na úvodu. Je třeba toto řádně prodiskutovat a prohloubit diskuzi se zúčastněnými stranami a zástupci členských států. Musíme vše do detailu projednat a zabývat se také otázkou subsidiarity. Víme, eh, že je to zejména otázka zemědělství, otázka služeb, otázka stavebnictví, ta už se může, eh, tam ty podmínky se mohou lišit země od země. Co se týče zajištění ubytování a podmínek pro tyto pracovníky, je třeba zajistit důstojné podmínky a zdravé životní podmínky. Pak, co se týče sankcí, to bude asi více zase eh, Mm, na členských státech. A já vám děkuji za pozornost. Děkuji, paní Papadopoulou. A nyní eh, si poznamenáváme jména poslanců, kteří se hlásí do diskuze. Vidím, že se jich již několik eh, přihlásilo takže doufám, že se dozvíme eh, ještě následně po vašich příspěvcích nějaký feedback od členů panelu a můžeme začít. Paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda pohovořila o tom, jak vynakládat s eh, legální migrací, abychom zabránili, aby se navyšoval objem nelegální migrace, zejména tím, že umožníme prostřednictvím této směrnice, aby byla opravdu účinná v boji proti nelegální migraci, protože jediný způsob totiž je spolupracovat se zeměmi původu tak, aby pokud tedy se jedná o země jihu, nebo pokud jsou to latinskoamerické země či jiné oblasti, takže eh, je třeba zajistit, aby se zorganizovali, podobně jako to bylo v evropských zemích, když my sami jsme migrovali do jiných evropských zemí, tak, aby se tedy usnadňovalo to, že tu budou v těch zemích původu určité organismy, prostřednictvím kterých by se eh, kanalizovala takto poptávka a které by tedy zajistily, že ti lidé, kteří od nich vycestují do Evropy, tak budou mít opravdu zajištěna svá práva Tedy tímto by se tito pracovníci již od počátku dozvěděli, jaká budou jejich práva, co mohou očekávat. Toto je třeba zajistit ve všech těch zemích, které nyní zažívají ten demokratický přerod. Samozřejmě víme, že v zemích, kde panuje diktatura, tam to bude velice těžké, ale máme tu v země v našem sousedství, které nyní zažívají tuto proměnu a tímto bychom zajistili to, že tito pracovníci by věděli, jaká jsou jejich práva, pokud vycestují k nám. Pak druhá věc, otázka flexibility. Samozřejmě, v první řadě je nutné vědět, v čem spočívá tato flexibilita, protože flexibilita flexibilita to nemůže být to, že snížíme práva pracovníků. Flexibilita by eh, neměla postihovat tu rovnost zacházení. Ne, měla by se týkat toho, že jsou tu odlišné situace v, jízdných, eh, v jiných zemích. Jak řekl pan zpravodaj Koferaty, například jiné podmínky jsou v Andaluzii, jiné na Maltě a jiné ve Finsku. Například letní turistická sezona v Andaluzii trvá 9 měsíců a ve Finsku je to určitě jiná délka, jiný počet měsíců. Eh, vidí, my víme, že toto jsou na, navíc také situace, které se každoročně opakují, že takovýto pracovníci se mohou každý rok pracovat, takže by tu mohl existovat určitý přenos těchto práv z roku na rok a tito lidé by měli být tedy informováni o svých právech a o svých povinnostech. Takže eh, je zapotřebí, aby odbory, a nejen evropské odbory, ale i odbory v zemích v eh, zemích původu spolupracovali s evropskými odbory, aby si vzájemně předávali informace. Myslím si, že prostřednictvím eh, Mezinárodní organizace práce by se něco takového mohlo podařit vytvořit tady takový ten, eh, takové to spojení ve prospěch spolupráce. Dále otázka ochrany. Tady vlastně hovoříme ne to, že chráníme pracovníky, ale že jim zajišťujeme jejich nezbytná práva. Tady v této oblasti by asi bylo velice důležité, eh, tedy kromě té eh, stránky věci odborové, je tu také jiná složka celé této záležitosti, tedy to, že pracovníci v těch členských státech by mohli do určité míry spolupracovat s těmito lidmi. Já vím, že pracovní podmínky, pracovní trhy v členských státech jsou velice odlišné, ale v budoucnosti možné budeme mít jednotný pracovní trh. Vždyť často tu hovoříme o mobilitě, takže určitě budeme muset hovořit i o sankcích, které uplatňuje, bude uplatňovat nějaký evropský orgán v budoucnosti. Samozřejmě to ještě neexistuje, ale můžeme vytvořit třeba observatoř nebo agenturu nebo nějaký orgán, který bude schopný zhodnotit to, k čemu dochází eh, na úrovni pracovních podmínek v členských státech. Děkuji, pan Papa Nikolo. Děkuji, pane předsedo. Potýkáme se tady s určitou eh, realitou. Máme řadu eh, sezónních pracovníků v řadě členských států a oni tam bohužel jsou, říká řečník, eh, a nacházejí se v nelegálním postavení. Mají právo na rovné zacházení a řadě ohledů jsou velice zranitelní. A souhlasím se všemi řečníky. Máme eh, celou řadu eh, národních přístupů k té, eh, k té otázce a musíme nalézt nějaký způsob, jak zorganizovat tuto opakovanou migraci. A, a já se těším tady na výměnu názoru k tomuto. Směrnice o sezónním zaměstnávání eh, samozřejmě se zdá, eh, že je velice dobrým nástrojem úpravy problematiky. V jihoevropských zemích, které v této fázi eh, ovlivňuje hodně Eh, zvyšující se počet eh, přistěhovalců. Jak, jak můžeme zajistit, aby eh, sezónní pracovníci nezůstávali déle a nestali se z nich nelegální přistěhovalci po tom, co jim vyprší výzum? Jak, musíme, jak zabránit tomu, aby se nezneužívala ta směrnice? A druhá věc. Já jsem s tím mým zpravodajem souhlasím s Claudem v řadě věcí. Ono je samozřejmě velice důležité pro naše závěry pamatovat, že Ehm, tady máme země jako Španělsko, které mají bilaterální eh, dohody eh, s, například Španělsko se šesti eh, třetími zeměmi. Je třeba se tímto velice bedlivě zabývat vším. Děkuji. A nyní pan Enfio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor care au prezentat aici. Děkuji. Já chci poděkovat všem eh, zástupcům tohoto prvního panelu, kteří pohovořili. Toto téma je opravdu velice důležité vzhledem k tomu, že toto téma na úrovni EU je velice delikátní. Co se týče legální migrace, tady jsou opravdu závažné problémy a je velký rozdíl mezi tím, co probíhá na úrovni EU a mezi tím, jak je tato politika prováděna v jednotlivých členských státech. Máme tu určité strukturální problémy a víme, jak provádění migrační politiky může mít dopad na sezónní pracovníky. Máme dostatečné údaje k tomu, abychom došli k závěru, tedy, že celá řada těchto pracovníků je vykořišťována a žijí v opravdu extrémních a závažných podmínkách. Také eh, máme údaje o tom, využívání a zneužívání těchto pracovníků prostřednictvím nějakých prostředníků, kteří využívají Eh, určitý vytvořený systém a dokonce i spolupracují se zástupci místní samosprávy, takže eh, toto samozřejmě je způsobeno nějakým určitým právnickým vákuem a z toho důvodu potřebujeme rychle připravit silný legislativní text na úrovni EU, aby všechno směřovalo tím správným a legálním směrem aby tu byly pracovní podmínky, eh, které budou tedy vylepšené na celé řadě úrovní. Pak je tu ještě jeden problém, který je napojen eh, na migraci eh, evropských pracovníků. Tady mám konkrétně na mysli bulharské a rumunské pracovníky, protože ti se také setkávají s velkou mírou diskriminace na celé řadě pracovních trhů evropských zemích a i e, lidé, kteří pocházejí, e, e, nebo často, když pracují mimo Evropskou unii, tak tam mají i lepší podmínky než na úrovni EU. A proto tyto rozdíly, tyto oblasti musíme vyrovnat, vylepšit, aby situace byla opravdu kvalitní. A tyto principy by měly být tedy respektovány. Vielen Dank. Děkuji. Já si myslím, že si musíme uvědomit, Eh, čeho chceme dosáhnout s touto iniciativou, eh, nač se zaměřit v první řadě. Jde o to eh, zlepšit podmínky sezónních pracovníků, ukončit diskriminaci, jde o to primárně, a nebo v zásadě jde jenom o to dostat k nám pracovníky které, na, na věci, které jinak nikdo nechce dělat, aby to dělali levně? To je základní otázka. My se eh, zaměřujeme samozřejmě na to první, protože eh, prostě my se musíme smířit s tím, že k nám jezdí eh, sezónní pracovníci a musíme se s tím vyrovnat. A potom je tady tedy otázka, co to je sezónní práce? Může to být všechno možné. Může to být něco, co je eh, vázané eh, strukturálně eh, na událost nebo na roční dobu. Může to být věc pomoc při povodních, při nějaké katastrofě nebo nějaká letní výpomoc. A potom můžeme říci, dobře, mm, mm, tohle je činnost, anebo jsou tady činnosti a oproti činnostem, které trvají celoročně. A potom Ti, kteří chtějí pracovat v Evropě, eh, chtějí samozřejmě se starat o své eh, rodiny celoročně, to chápu. A um, to je docela logické. A potom eh, přeskoušení, pokud jde o pracovní trh. To známe už velice dobře. Ta mm, sondáž na pracovním trhu, to nikdo nechce dělat. A vždycky to bývá jenom pro cizince, eh, bývá to na nejvíc byrokratické obtížné. já bych tady jenom varovala před tím, abychom eh, takovouhle úpravu eh, nepřijímali, protože ty pracovní podmínky, přiměřená životní úroveň, přiměřené ubytování, co to je přiměřené tady, pane Bože? Prostě eh, já chci říci, eh, musí to být důstojné eh, vůči člověku. A nesmí to vypadat jako v Rozánu, jako jsme to viděli tam. Takže mně se tady nelíbí to přiměřené. A potom pracovní přiměřený plat. Tady, my tady nechceme žádný dumping nebo otrokářství. A, Eh, lidi, kteří budou dělat špinavou práci za minimální platy. Ty odměny musí být rovné. A potom, eh, když člověk eh, pracuje v Evropě, tak musí mít také odborová práva, práva se odborově organizovat. Člověk nemůže být jenom z poloviny mm, těhotný, takže tohle je také nesmírně důležité. Děkuji, paní Morvaj. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit maďarsky. Podívejte se, tady tato debata ohledně migrace, eh, sezónní práci, pracovníci, kteří přicházejí z třetích zemí mimo Evropskou unii. Tady je něco, co mě obtěžuje. Eh, vždyť se jedná o něco naprosto běžného, takže bychom s tím měli zacházet jako s něčím běžným, s něčím normálním, ale v podstatě o čem to hovoříme? My to hovoříme o občanech zemí, kteří žijí v naprosté mizérii a jsou tedy nuceni tou světovou nespravedlností se přesunout do bohatších zemí, aby tam vykonávali práci, kterou obyvatelé těchto bohatších zemích eh, nejsou ochotni dělat nebo nechtějí. Zřejmě z toho důvodu, že tam se narodí tolik dětí, není tam tolik pracovní síly a oni tedy vykonávají tuto práci. Nejedná se jenom o, o obyvatele, kteří pocházejí ze zemí třetího světa. Tady je třeba eh, všechno nazývat správnými jmény. Já pocházím z Maďarska, které je členem Evropské unie již několik let a navíc eh, nyní předsedáme Evropské unii a jsme eh, zemí migrantů. Co to tedy opravdu zajím, znamená? Je třeba hovořit řádně o věcích tak, jak jsou. Já jsem navštívila Eh, jednu nemocnici, kde měli eh, zdravotnice eh, vysoké kvalifikace. A když tyto musí jít na dovolenou, tak eh, co se vlastně eh, dělá? Jak to probíhá? Oni totiž, když si v, Něm- v Maďarsku vydělávají nějakých 300 eur, tak v rámci letní dovolené eh, vycestují třeba do Rakouska, kde vykonávají zemědělskou práci. Pak například profesorky z Maďarska, které si vydělávají nějakých 300 až 500 eur, tak eh, eh, jezdí do zahraničí a tam jsou posluhovačky, uklízečky někde v Rakousku, v Německu. Takže my tu hovoříme o rovnosti o rovnosti jako základním bodu mm, tohoto dokumentu, jenomže já vám říkám, že rovnost tu bude poté, až eh, stejný počet těch rakouských nebo německých učitelek pojede uklízet do maďarských domácností. Uh, a nebo ti, ty zdravotníci z Rakouska zase budou cestovat na e, maďarská pole a tam pomáhat při sklizních. Pane předsedo, já se omlouvám, ostatní řečníci tu hovořili dokonce čtyři minuty, já to mám pod kontrolou. Já vás chci požádat, abyste příště, až organizujete takovéto slyšení o fenoménu migrace, tak abyste pozvali také zástupci těch zemích, odkud tito migranti pocházejí, protože ti vám právě mohou říci, v jakých podmínkách se nacházejí ti pracovníci, kteří pracují v, západ, v zemích západní Evropy a přispívají tedy eh, těm místním oblastem ve kterých pracuji. Protože já vám říkám, tato situace není normální, je nespravedl, nespravedlivá. Děkuji, paní Argentiny. Děkuji, u, ehm. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vystoupit ke dvěma bodům. Nejdříve k otázkám, které zde byly položeny. Proč, proč chceme právní předpisy pro sezónní pracovníky? Když dovolíte, tak bych chtěl zúraznit to, že je celá řada osob, které pracují nelegálně, ať už jsou to stálí zaměstnanci nebo sezónní pracovníci, kteří přicházejí ze třetích zemí a kteří pracují nelegálně. A proto tedy je eh, jasné, že potřebujeme tyto zaměstnance, kteří jsou málo kvalifikováni, málo, prac, málo jsou odměňováni a my je využíváme nelegálně proto musíme mít tedy právní úpravu pro tyto sezovní pracovníky. To by byla taková první odpověď v boji proti nelegální práci a proto, aby tito lidé se mohli ocitnout v legální situaci, jelikož je potřebujeme pro naši ekonomiku. To za prvé. Za druhé, pochopitelně, ti, kteří přicházejí sem za prací a kteří sem přicházejí za sezónní prací, tak musí být odměňováni stejným způsobem jako ostatní. Ale problém je spíše v těch dalších jejich právech a v poznámkách rady jsem viděl, že to, co navrhuje rada a to, co já uvažuji, je velice odlišné. Když se hovoří o pracovních smlouvách na 12 týdnů, tak sezona ještě neskončila a je potom obtížné pracovat po určitou dobu a dodržovat finanční podmínky v zemích původu. Nezapomínejme, že na jedné straně se snažíme eh, tímto vyrovnat naše potřeby zaměstnanosti u nás a na druhé straně vyřešit nelegální situaci. Děkuji. A nyní pan Bronx. Abychom eh, umožnili eh, přistěhovalectví a nebo ho povzbuzovali dokonce, eh, to je často vnímáno jako liberální, laskavá, altruistická a štědrá politika, ale předpokládá to, že existuje autonomní touha lidí odcestovat od známých do neznámého. Často je to výsledek něčeho jiného, války, eh, narušení hospodářského života, eh, které často způsobí eh, západ a přehnaného očekávání v bohatství, které podporuje zábavní průmysl. Motivace těch, kteří povzbuzují v migraci, vůbec není altruistická. Ti lidé chtějí flexibilitu, to znamená vyhodit nechtěné lidi a sezónní pracovníci jsou vlastně na jedno použití. Ty se na to hodí. Eh, ty formy migrace ukazují skutečnou motivaci zaměstnancům a politiků, kteří pískají podle toho, jak, eh, kteří tancují podle toho, jak oni pískají. Eh, jsou to lidi, lidé, kteří jsou vnímáni jako výrobní faktor. Jsou to otroci bez pevných nákladů. Eh, viděli jsme ty eh, podmínky v Rizánu, eh, viděli jste, jak tam lidé pracují za 2-3 eura denně, 12 hodin denně. Ale obávám se, že to nebylo, nebylo nic ojednělého. Další informace, které jsme viděli v Rizánu, byly ty, že tam byli místní pracovníci, kteří jsou doma nezaměstnaní. Pokud je tam nedostatek, tak Eh, by eh, těhle eh, tak by ty podmínky měly dostat místní a měl by tam platit za více než za minimální mzdu. My si musíme uvědomit, že ovšem oni jsou příliš mnoho oprávnění. My hovoříme o v náboru kvalifikovaných pracovníků ze třetího světa, protože potřebujeme i jejich kvalifikaci. Ale oni vytvářejí e, jejich vlastní e, země, e, které platili za jejich vzdělání, potřebují jejich kvalifikaci. My nechceme okrádat třetí svět o jeho zdravotníky. Prostě tak, aby tam nemocní dále umírali. My také nechceme obírat hmm, tamní zaměstnavatele, o kvalifikované e, lidi. E, tihle lidé jsou e, jedinou šancí pro ty země a třetí svět je součást tohoto světa a my nechceme jej takto zneužívat. Děkuji. A ještě má slovo paní Plinkevičiute a pak dáme slovo panelistům. Prosím, krátce. Ještě jsou Aš esu įsitikinusi, kad Europos Sąjunga. A děkuji, pane předsedo. Já jsem si zcela jistá, že Evropská unie potřebuje jak vysoce kvalifikované pracovníky, tak nekvalifikované pracovníky ze třetích e, zemí. Tak to je prostě dnes v realitě a je třeba se na to takhle přímo podívat. Evropský parlament e, povzbuzuje Evropskou komisi už dlouhou dobu aby eh, předložila směrnici, kterou se bude regulovat eh, sezónní práce. Teď před sebou ten návrh máme a myslím, že se musíme maximálně vydat snažit, aby tato směrnice prospěla eh, občanům v EU a těm, kteří přicházejí k nám pracovat. Já se zaměřím na jeden aspekt toho návrhu. Souhlasím s eh, kolegy, kteří říkají, že eh, sezónní pracovníci často pracují i jako otroci a jejich eh, životní podmínky jsou do nebe volající. To znamená, že tato směrnice musí vytvořit takové podmínky, které znemožní dostávající situace, které, kterým se zajistí, aby sezónní pracovníci nebyli jako otroci. To znamená, že potřebujeme řádnou kontrolu a dohledové mechanismy. Potřebujeme také mechanismus pro stížnosti, eh, tak aby eh, pracovní eh, úřady, které kontrolují zaměstnavatele a v uplatňování této směrnice, pracovali lépe. Potom je tam ještě jedna věc, která je, myslím, velice důležitá. Věřím, že sociální partneři tady mají důležitou úlohu, stejně tak jako odbory. A také se domnívám, že sociální partneři byli eh, pozváni na toto slyšení a pracovník ze třetích eh, zemí eh, mus, může souhlasit se, se svým zotročením, protože si nedokáže představit, že by se to dalo dělat nějak jinak. Takže eh, je třeba ho informovat o jeho právech. Tak, aby nepracoval eh, jako otrok. Many comments have been made. Tak eh, vyslechli jsme si celou řadu připomínek a poznámek a já navrhuji, aby Každý panelista by se eh, zaměřil na otázky, které eh, byly adresovány právě jemu. Tak dám asi slovo panu Moraesovi, by zpravodaj za Libe. Pane předsedo, myslím si, tedy v první řadě chci poděkovat za všechny tyto mm, přínosy Eh, protože to prokazuje, s jakou závažností se dotýkáme tohoto tématu. Co se tu tedy odráží? Je to otázka toho, že eh, toto téma legální imigrace se zabývá také méně kvalifikovanými pracovníky. Předtím jsme měli blue card, tedy vysoce kvalifikované pracovníky, ale vůbec se nehovořila o tom, co říkala paní Blankyvičite, Eh, tedy, že se zavíraly oči předtím a probíhala to jenom taková filozofická debata o migraci a přitom tu máme stovky tisíc sezónních pracovníků, kteří již pracují na území Evropské unie a mnozí z nich pracují nelegálně, někteří pracují legálně, taková je realita a byla tu tedy taková filozofická debata o migraci. Já jsem velice, mě to velice těší, já sám pocházím z takové první generace migrantů, já jsem přišel do Evropské unie eh, s mými rodiči, Naučili jsme se tedy mm, jazyk rozhodně, jsme eh, nedorazili do Spojeného království kvůli pěknému počasí, ale kvůli práci. Taková je realita. A tak jsem se sem tedy i já dostal. A skutečnost tedy je taková, že buď se s tou situací vypořádáme nyní, tak jak je, ve vší té své složitosti, nebo se jí nebudeme věnovat vůbec. Taková je tedy volba, ale to neznamená, že tu musí být filozofická debata o tom využívání pracovní pracovní síly, o zneužívání, o tom eh, tlačícím faktoru a eh, Zazněla tu tedy celá řada zajímavých bodů. Paní Romero López zahájila debatu a Myslím, že ona podobně jako paní Argentíny a pan Koferaty konkrétně nadnesla tu otázku e, složitosti reality, tedy co bude znamenat ta ochrana sezónních pracovníků. Délka e, toho pobytu, to je zase zásadní otázka. Vím, že některé země mají bilaterální dohody e, s některými zeměmi, jak zmínil pan Papa Nikolau, ale musíme používat takový určitý sofistikovaný přístup přístup. Paní Romero López říkala o informování pracovníků, o flexibilitě, o rovném zacházení, o přenositelnosti. Všechny tyto věci jasně prokazují to, že tento návrh může být vylepšen, protože to zase není něco, čím se snažíme vypracovat normu eh, stejnou pro všechny. Um, Vím, že výbor pro eh, pracovní eh, Výbor pro práci se tímto také zabývá, je třeba zapojit do tohoto i odbory, kde eh, zase tato otázka je naprosto zásadní. Pan eh, Papa Nikolau hovořil o nelegálních eh, migrantech a o jejich tedy pobytu, o tom, aby se tato situace neopakovala. Zase paní Romero Lopez se k tomu vyjádřila. Je v tom, tomto návrhu určitě určitá pobídka tedy, že ta nelegální práce nebude již tak atraktivní. To je v podstatě v tom návrhu implicitní, protože když vypracujeme nějaká jasná pravidla pro takovou, takovýto druh práce, který, která budou tedy dobře vypracovaná, tak ta nelegální, pro nelegální migraci toto již nebude tolik uh, atraktivní. A navíc jsou tu jiné pobídky v rámci tohoto návrhu, aby lidé nezůstávali nelegálně, protože tu budeme mít ten zrychlený postup, sezónní pracovníci jej budou moci využívat a něco takového by jim nebylo dáno k dispozici, kdyby tu setrvávali dobu delší, než jakou mají povolení. Takže to bude v podstatě odrazovat ty lidi, kteří sem každoročně e, přicházejí nelegálně, naopak budou přicházet každoročně a legálně. Takže se zabrání těm e, dlouhobovějším nelegálním pobytům. Takže v tomto návrhu opravdu k tomuto existuje pobídka a to je důležité pro ty lidi, které právě znepokojuje to, že by sezónní pracovníci se mohli stát eh, stálými eh, emigranty nebo cirkulačními migranty. Zase záleží na okolnostech, ale ti, kteří se obávají, eh, že ta sezónní práce je vlastně významnou pracovní otázkou, která vede k pochybnostem, Tady si myslím, že eh, je důležité eh, se zaměřit eh, na to, že tito lidé pocházejících zejména z chudších zemích dělají práci, kterou naši pracující většinou nechtějí provádět. A zase to přispívá i k jejich ekonomickému růstu a mus, toto musíme zdůraznit v rámci návrhu. Já jsem se k tomu ještě chtěl vyjádřit v tom návrhu o migraci tu máme takové dva politické směry. Buď směr větší kontroly, anebo směr většího, eh, většího liberalismu. A tento návrh se snaží zabránit nebo snížit vykořišťování a navrhnout takový eh, rozumný ekonomický eh, mechanismus, pokud se ta otázka rovného zacházení vyřeší. Pak otázka těch agentur. Samozřejmě zase v tom to dokumentu eh, se toto příliš nerozebírá. Eh, my víme, jak, mm, nebo několikrát to tady zaznělo, ti pracovníci, kteří sem přicházejí prostřednictví eh, agentur, to je zase opodstatněné o tom hovořit dále. Paní Blank a pan Koferaty hovořili o zapojení sociálních partnerů a odboru. Ano, toto bude cesta našeho přístupu. Je důležité, aby sociální partneři byli zapojeni stejně tak nevládní organizace, protože oni se setkávají téměř s miliony pracovníků, a protože e, ten objem takovýchto pracovníků je opravdu nesmírný a právě oni e, se setkávají každodenně s těmito otázkami lidských práv a celé řady záležitostí, kteří tu zmínili i ostatní. A myslím, že nyní přenechám e, prostor i pro ostatní kolegy a omlouvám se kolegům, kterým jsem tady v tuto chvíli nezodpověděl. Děkuji. Nyní mm, paní Segen Děkuji vám, eh, děkuji vám za eh, zajímavou eh, debatu a řadu argumentů a připomínek. Ty už jsme slyšeli dříve, ale bylo dobré znovu zopakovat. Ukazuje to, že ta debata je opravdu důležitá. Nebudu tady filozofovat, ale když jsem slyšela o příspěvky k strategii na úrovni EU, na úrovni členských států, na, k tomu, jak tímto touto směrnicí také zabránit nelegálnímu přistěhovalství, tak řeknu eh, jedno. Evropa potřebuje komplexní eh, přístup k migraci, který nebude jenom nějakým filozofováním, ale bude to pragmatická věc. My jsme měli eh, v plánu udělali, udělat to komplexně v minulosti. Dostali jsme mandát, co by komise s Eh, migračním eh, plánem eh, pokračovat na sektorové úrovni, ale abychom vytvořili systém, který prostě bude obsahovat jasná pravidla, kterými se bude upravovat legální přistěhovalectví a který bude v jednom celku. Je důležité tohle posilovat, protože to znamená, že v Budeme muset tedy pokračovat v eh, stavbě jednotlivých prvků, a to nejenom eh, pro eh, doby krize, ale i z dlouhodobého hlediska, jak jsem říkal na začátku. Tato konkrétní směrnice, která se týká těchto konkrétních pracovníků, tak na základě veškerých připomínkových řízení, která jsme k tomu měli a to, co jsme viděli ve členských státech, jsme se pokusili navrhnout směrnici, kterou se bude regulovat Eh, právě situace v tomto sektoru, který se vyznačuje eh, konkrétními vlastnostmi. Jedná se tedy o ty zranitelné eh, lidi, hovořili jste o možném vykořišťování, zneužívání. A mm, my se tedy pokusíme, pokoušíme navrhnout uniformní, jasně stanovenou rychlou proceduru, kterou bude možné sledovat a kontrolovat a zajistí se jí, aby tito lidé byly, eh, aby se s nimi nakládalo rádně. Nejde o to, že oni dělají práci, kterou nechce dělat nikdo jiný. Jde o to, aby Evropská unie měla možnost eh, řešit nedostatky pracovních sil, k kterým v praxi dochází. A tato směrnice slouží i jako rámec, který umožní to těm lidem dělat slušně. Pokud jde o eh, sankce za překročení víza nebo doby vízového pobytu, tak my se pokoušíme to tam to sladit s ostatními prvky, tak abychom přesně zajistili práva sezónních pracovníků. Částečně to bude e, záležet na členských státech, ale komise, co by strážkyně smluv, bude také sledovat naplňování té směrnice. Tak eh, já chápu, že mi to trvá dlouho, ale jenom jsem eh, ještě chtěl, chtěla to zopakovat. Jsme vám i nadále k dispozici a pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo s námi vést dialog, tak vám rádi vysvětlíme ty eh, elementy navrhovaného mechanismu. Prosím, kontaktujte nás. Paní Falas, vy jste také chtěla zareagovat, tak prosím stručně, jestli je to možné. Děkuji. I já bych vám ráda poděkovala za debatu Eh, vidím, že eh, jsme se zde vytlechli konkrétní otázky, konkrétní argumenty a ty se hodně podobaly tomu, co zaznívá na pracovní skupině rady. Týkalo se to definice eh, sektorů, délky pobytu a potom té složité záležitosti k záležitosti práv a sezónních pracovníků. Ty debaty jsou poměrně intenzivní na pracovní skupině a vidím, že ta dnešní debata tady byla také velice užitečná a myslím, že i nadcházející eh, debaty budou užitečné. Když jsem hovořila o eh, potřebě flexibility, ve ženských státech, eh, které už mají národní eh, systémy pro sezónní pracovníky a v ostatních členských státech, tak eh, se chtěla říct, že flexibilita prostě odráží to, že už s tím jsou zkušenosti, dobré zkušenosti a členské státy by prostě rády využili těch snadných prvků Takže ta debata v eh, pracovních skupinách rady bude intenzivně pokračovat a my se samozřejmě těšíme na spolupráci eh, s Evropským parlamentem. Takže ještě jednou velice stručně děkuji. Děkuji, pan Koferaty. Grazie. Ano, velice děkuji. Dospěli jsme ke konstatování, že ten problém je velmi komplexní takže prosím, nezjednodušme to přehnaně a nebo nesnažme se to jenom posuzovat podle jednotlivých prvků. Když dovolíte, tak já bych se vrátil nejdříve k jedné věci a to, že sezónní práce neznamená vždy, že to je práce, kterou dělají imigranti. Ano, jsou samozřejmě imigranti, kteří jsou sezónními pracovníky, ale nejsou to všichni z nich. Jsou to i státní příslušníci dané konkrétní země, kteří pracují jako sezónní zaměstnanci. Takže měli bychom se vyvarovat dumpingu, který by mohl spochybňovat eh, pracovní podmínky všech těchto sezónních pracovníků. A když jsem hovořil o flexibilitě, tak jsem měl na mysli dvě věci nebo dvě eh, části, které bych tady chtěl ještě rychle zdůraznit. Co to znamená ta flexibilita? Jednak samozřejmě musíme odlišovat různá odvětví a jednak musíme mít různý rytmus a e, příslušné lhůty. Jsou tady dvě specifické oblasti práce, která zejména je zajišťována sezónními pracovníky. Cestovní ruch a zemědělství. Nemyslím si, že by stavebnictví bylo také odvětví, které by zejména záviselo na sezónních pracovnicích. Samozřejmě stavební práce se dělají zejména v době, kdy je hezké počasí, můžete si opravit střechu, když je hezky a ne když prší, ale to ještě neznamená, že by to byla odvětví pro sezónní práce. A pak jsou tady rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě nechci se nikoho dotýkat takže bych si vzal příklad své země. V mé zemi máme krávy, krávy je potřeba dojít, je potřeba dojít každý den a už desítky a desítky let nenajdeme ani jednoho italského rolníka, který by dojil své krávy. Kdo tedy dojí krávy? Jsou to sykové, kteří přicházejí do Itálie. A dělají to tedy, jak vidíme, pouze cizinci a není to přitom sezónní práce nebo víno, které máte všichni rádi. Předpokládám, že máte piemonské víno rádi. A už to nejsou Italové, kteří toto víno vyrábějí. Jsou to Makedonci, kteří přijíždějí z Makedonie a kteří jsou mimochodem vynikající e, vinaři, kteří přijíždějí, trhají vinné hrozny a poté jsou to oni, kteří e, zpracovávají e, víno a vyrábějí to víno. Takže už to nejsou Italové. Vy mi řeknete, fajn, dobře, víno to je sezónní práce. Nemůžeme ne, eh, lahvovat víno v kterémkoliv e, časovém odvotví roku, jinak by to vůbec nešlo a museli bychom se toho hned jak se zbavit. Ano, je to tedy sezónní práce. Ale je to sezónní práce, kterou známe, můžeme to přesně vymezit eh, v dané zemi. A pak každá země by měla být schopná eh, definovat své další drobné sezónní práce. Ta hypotéza těch tří měsíců je podle mého názoru naprosto chybná, protože tři měsíce to je nedostatečná časová lhuta. Potřebujeme tedy nějaký minimální práh, to ano, ale zároveň si musíme ponechat možnost mít i další časové lhuty protože čím tak časová lhůta bude kratší, tím více vlastně budeme podporovat práci na černo. Umíte si představit, že by někdo putoval přes půlku naší země kole, aby pak pracoval pouze tři měsíce? Někdy i ta samotná cesta trvá několik týdnů. <clears throat> Takže minimální prahová lhůta ano, ale myslím si, že pro většinu těch jihomorských států, středomorských států, Eh, devět měsíců, to by byla dobrá doba, která odpovídá sezónní práci, tak jak to bylo konstatováno obecně. Kratší lhůta by podporovala tedy nelegální práci. A já si myslím, že je tedy naprosto nezbytné uvažovat mi o podmínkách bezpečnosti práce, podmínkách sociálního zabezpečení. A jsem udiven, že je takovýto negativní názor na třeba přenositelnost důchodu, přenositelnost příspěvku do sociálního zabezpečení. Podívejme se třeba, když někdo pracuje v jiné zemi, kdo tedy e, si hradil příspěvky a nemůže si to pak přenést do své země tak pak ho to vlastně nutí k tomu, aby zůstal tedy v dané zemi, protože pokud si nemůže převést důchod do své země původu nebo do své vlastní země, tak zůstane. A to je logické. Týká se to veškerých příspěvků sociálních, důchodových, tedy ta přenositelnost práv si myslím, že je opravdu zásadní. Pokud chceme, aby takovýto pracovník přijížděl a zase odjížděl. Eh, imigrační problematika je velice komplexní. Nejsou to vždycky osoby, které k nám přijíždějí, aby zůstali celý život. Ne, přijíždějí k nám, aby u nás pracovali po určité období svého života a mnohdy mají chuť se vrátit zase zpátky domů a nesmíme jim v tom bránit. A my vlastně se na to tváříme velice negativně. Přijíždějí k nám, protože my je potřebujeme a když jsou u nás, tak se rozhodneme, že buď je dáme do vězení, protože si myslíme, že jsou to zločinci, anebo jim vlastně bráníme, aby se vrátili zpět domů, protože jim neumožňujeme si převést i jejich příspěvky, které mm, platili a kterých se nemohou zbavit. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechla ty připomínky i otázky, které tu zazněly a zaznamenala jsem, že v podstatě můžeme rozdělit do tří kategorií. V první řadě sezónní pracovníci, Eh, většinou tedy mají nízké kvalifikace, provádějí práci, kterou místní obyvatelé nechtějí vykonávat. Mohou pocházet ze třetích zemí, ale také to mohou být obyvatelé evropských zemí, kteří pocházejí z chudších zemí a cestují do těch zemí, kde ten pracovní trh je rozsáhlejší. To znamená, že prostřednictvím této směrnice se zaměříme na to, aby nedocházelo k vykořišťování těchto lidí, kteří Eh, si přejí tedy vykonávat konkrétní práci aby nebyly zas takovou úplně levnou pracovní silou a aby existovaly mechanismy v těch vysílacích zemích, které jim zajistí to, že tedy jejich pracovní podmínky budou důstojné pardon, v těch přijímacích zemích, že tam tedy bude existovat určitý dohled, který zabrání vykořišťování. Vždyť většinou tedy, jak jsem již říkala, se jedná o tak zranitelné skupiny, jako jsou ženy. Jak řekl pan Papa Nikolo, země eh, středomorské oblasti potřebují, eh, na ty se musíme konkrétně zaměřit. Tam existují opravdu silné migrační toky, zejména díky stávající situaci na eh, severu Afriky a na Blízkém, vý, na blízkém východě protože situace, kterou zažívá pobřežní oblast Španělska, Itálie, Řecka, Kypru, ta je naprosto nyní odlišná od eh, toho, co zažívají ostatní země Evropské unie. A proto tato směrnice opravdu musí zaznamenat tuto specifičnost některých zemích, aby opravdu pomohla některým zemím bojovat proti eh, těm opravdu silným tokům nelegální migrace. A také, aby existoval opravdu intenzivní dialog, který umožní vyslechnout hlasům eh, lidí ze zemí jihu a také potřebujeme mít dostupné statistické údaje o sezónní práci v členských státech. Já vím, že neexistuje žádná kouzelná hulka, která by nám umožnila jejím mávnutím zajistit hned od počátku, že tedy budou uznávána práva těchto pracovníků a proto se musíme ještě více vynasnažit a musíme se zabývat tady tou situací těch eh, legálních a těch nelegálních sezónních pracovníků. Musí existovat sankce a musí také existovat dohody eh, pro eh, ty sezónní pracovníky, aby se zajistilo, že ti to nebudou vykořišťováni. Děkuji. Ano, proběhla opravdu eh, plnohodnotná diskuze v této první části dopoledního programu. Máme určité spoždění a měli bychom tedy okamžitě přistoupit k druhému panelu. Tímto tedy nyní vítáme členy druhého panelu, aby eh, si přišli sednout k předsednickému stolu. Ještě jednou chci poděkovat členům toho prvního panelu a děkuji vám za vaše příspěvky.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 No. if you please, be kind enough. Takže já vás poprosím, abyste laskavě hm, mohli hmm, přejít k dalšímu bloku. Sí.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 have you here. To have you. Good morning. To have you here. Same, same here. So, let's go. Thank you. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, že jste eh, nám laskavě pomohli eh, začít co nejdříve. Máme tady celkem tři kola panelistů, toto bude druhé kolo. A tentokrát se budeme bavit eh, k, eh, se sociálními partnery, k, tedy k sezónním pracovníkům. Tentokrát eh, zde budeme mít zástupce sociálních partnerů. Řeknu nám něco k tomu z návrhu komise a ke pracovnímu dokumentu zpravodaje poža, po, po, zvali jsme sem Evropskou odborovou e, konfederaci. E, pan Dekajon bohužel e, zde nemůže být, takže ho zahr- nahrazuje pan Soriano, kterého zde vítáme. Potom zde zastupuje pan Rudeberg Konfederaci evropských podniků a Business Europe a potom tady máme také italské eh, odboráře, eh, kteří pracují s eh, sezónními pracovníky. Máme tady paní Messinu, vítejte, z CGU. A potom tady máme také Evropské združení řemesel a malých a středních podniků, paní Hoffman. Její zastupuje jsme všichni a můžeme se eh, rovnou tedy pustit eh, do eh, práce, aby potom nám zbyl ještě prostor na debatu s poslanci. Začne pan Soriano. Děkuji, pane předsedo. Já zde nyní zastupuji našeho generálního tajemníka Evropské konfederace odborových svazů, který je bohužel nemocný a nemůže se zúčastnit. Já jsem zodpovědný za oblast migrace v rámci ECOSu a v první řadě, než tedy mm, přednesu projev, tak eh, bych chtěl vyjádřit takové malé znepokojení. V průběhu té první debaty mne velice znepokojilo to, že tento parlament eh, občas spíše než aby uklidňoval občany a dodával jim důvěry, tak spíše vyvolává strach a takový určitý nepokoj, protože pokud si všimnete, tak eh, slova, která to nejčastěji zaznívala v té první části debaty, bylo nelegálnost a práce na černo. Myslíte si, že prostřednictvím této směrnice opravdu vyřešíme nelegálnost a černou práci? Eh, je to opravdu cíl této směrnice? Ne, tak proč bychom o tom tolik měli, dámy a pánové, hovořit? Ne, to znepokojuje. Za Evropskou konfederaci odborových svazů chci říci, že je třeba zdůraznit eh, správné, eh, tedy to dvojaké provádění o dvojí rychlosti těch migračních politik. Na jednu stranu prostřednictvím směrnice o sezónních pracovnících a pak prostřednictvím směrnice o těch vysílaných pracovnících v rámci podniku. Tady si tedy komise přeje, aby došlo k určité udržitelnosti tohoto druhu práce. Ovšem na druhou stranu nátlak na migraci vedl k tomu, že některé vlády členských států vlastně činí eh, z těch eh, migrantů takové určité eh, fackovací panáky, kteří v podstatě to odnesou za všechny ostatní pracující ty negativní dopady. Uh, Myslím, že tu proběhla také e, debata o jednotném povolení. Myslím, že to bylo projednáno v parlamentu v březnu a to víceméně vede k fragmentaci našeho pracovního trhu. V určitou chvíli, kdy zaznamenáváme krizi bez jakýchkoliv precedentů, tak něco takového by mohlo vést e, k vytváření konfliktů mezi vlastně samotnými pracujícími. A proto si přejeme, aby Eh, zodpovědnost evropských institucí byla podstatná a aby se jasně hovořilo o politických rizicích. A je také zřejmé, jak jsme již poukázali a jak ostatně zdůrazňujeme i nyní, ty koncepty rovného zacházení, uplatňování práva země pobytu a také politiky e, sociálního dohledu pro občany pocházejících z třetích zemí. To musí být ty základní vodítka a základní prvky celého tohoto procesu. Tato směrnice rozhodně v žádném případě nemůže pomáhat k tomu, aby se najímala levná pracovní síla na úkor národní pracovní síly. Evropské odbory jsou opravdu znepokojeni stávající situací. Ano, eh, eh, smlouva z Říma zajistila volný pohyb pracovní síly, učinila z ní jeden z hlavních pilířů a dnes prostřednictvím rozhodnutí soudu z Lucemburku, například rozhodnutí v případu Labal, Krův a také návrhy Evropské komise, která si přeje vytvářet legislativu směřující k legislativě, a, a k potírání nekalé konkurenceschopnosti, tak eh, práva pracujících v konečném výsledku jsou erodována My si myslíme, že nová Lisabonská smlouva, která si přeje zajistit určitou sociální tržní ekonomiku a zajistit také větší protagonismus tohoto parlamentu, takže bychom měli tedy pracovat více v tom směru, aby se respektovala Charta základních práv, konkrétně článek 20 a článek 21, kde se hovoří o nediskriminalizaci. Sezónní pracovníci a legislativa pro sezónní pracovníky by se neměla týkat jenom těch zahraničních pracujících, ale všech. Chceme připomenout, že ty velké skandály, o kterých hovořil tisk v poslední době, se týkají Itálie, kde byly případy polských a bulharských pracovníků, kteří jsou tam eh, naprostými otroky. Takže tato otázka sezónních pracovníků má opravdu obrovský rozsah. Netýká se jenom příslušníků třetích zemí, ale i evropských pracovníků. A dobře připravené zákony by měly být tedy něčím základním v naší práci. Myslím si, že mám málo času, takže budu směřovat ke konci mého projevu. My vůči tomuto návrhu bychom chtěli navrhnout něco téměř revolučního, tedy chtěli bychom říci komisi, aby komise eh, dělala svoji práci co nejlépe, protože my tu hovoříme o přístupu na pracovní trh pro občany, ať pocházejí z třetích zemí nebo ne. A kdo je vlastně tím agentem, který má největší zájem o regulaci pracovního trhu? Jsou to podnikatelé a jsou to odbory. Uh, a nyní tedy komise v této směrnici i v té směrnici o e, jednotném povolení v podstatě uzavřela dveře tomu přístupu pro nás tedy abychom dostatečně ovlivnili vypracování této směrnice. A myslím si, že vy byste nyní měli poukázat na komisi a říci komisi, vy byste měli regulovat tu sezónní práci v celém svém rozsahu, nezaměřovat se jenom na ty příslušníky z třetích zemí, protože vy byste tedy měli provádět dialog s odboráři, se zaměstnavateli, aby se vytvořila taková struktura, takové nástroje, které budou vytvářet řešení a nejen další problémy Samozřejmě paní poslankyně Romero López na to již poukázala. A já jsem si ji vyslechl, ona dobře hovořila právě o tomto propojení i s odbory. Ona možná velice dobře ví, že v jejich regionu, tedy v Andaluzii, ty vztahy mezi odbory a mezi zaměstnavateli jsou dobré, protože jsme velice dobře spolupracovali s příslušnými administrativními orgány, abychom došli eh, k dobré regulaci této tématiky. A takováto zkušenost by pak měla vést, aby parlament postupoval stejně vůči Evropské komisi. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji panu Sorianovi za váš příspěvek a za to, že jste se snažil um, také dodržet eh, tu řečnickou dobu, tak abychom mohli vyslechnout všechny členy panelu a aby nám ještě zbyl čas následně pro diskuzi s členy eh, parlamentu, kteří si budou přát pohovořit. Takže nyní dáme slovo našemu druhému eh, řečníkovi, je to pan Rudeberg, který tu zastupuje Business Europe a je předsedou pracovní skupiny na téma migrace a volného pohybu pracujících. Takže pane Rudebergu, máte slovo a byl bych rád, kdybyste měl na paměti vaši řečnickou dobu, prosím. Děkuji. Já se tedy jmenuji uh, Rudeberg a, a Eh, zastupuji zde pracovní skupinu pro přestěhovalství o volný mm, pohyb pracovníků Business Europe. Eh, budu používat eh, prezentaci, kterou jsem vám zde nechal rozdat. Když se podíváte na navrhovanou směrnici, tak myslím, že v zásadě si musíte položit dvě otázky. Za prvé je eh, eh, potřeba sezónních eh, pracovníků opravdu legitimní. A za druhé, chceme, aby sezónní pracovníci pracovali legálně nebo nelegálně. Ty otázky vyplývají z popisu situace, který jste zde vyslechli. Firma, firmy v řadě sektorů EU e potřebují sezónní pracovníky. Jak už eh, zmínila eh, zástupkyně maďarského předsednictví, sezóny a sektory se liší v jednotlivých zemích. A potvrdil to i pan Koferaty. Nicméně mm, fakt je, že eh, pracovníků je třeba a problém je nalézt je legální. Ono není problém nalézt nějaké nelegální, ale nelegální sezónní pracovníci jsou přijímáni Eh, ve členských státech eh, do takové míry, že eh, nakonec ti zaměstnavatele, kteří jsou ochotní zaměstnávat nelegální pracovníky, jsou v konkurenční výhodě. A my bychom byli rádi, kdyby situace aby eh, kdy nikdo nebude moci eh, zaměstnávat za nelegálních podmínek eh, lidi ze třetích zemí. A to se také týká otázky platů. Ti, kteří jsou v obtížné situaci, to jsou ti nelegální migranti. Pokud se podíváte na tu směrnici, tak základním pravidlem je, aby se uplatnili vnitrostátní předpisy a kromě toho Některá eh, práva jsou, eh, včetně právo na plat, eh, jsou stanovena z evropské úrovně. A to je tedy úplně něco odlišného oproti dnešku. Pokud se podíváme na mm, Evropskou unii, tak jedině ta může celkově zharmonizovat ty postupy protože tady hovoříme o lidi, kteří žijí v cizině, snaží se získat práci a je tedy důležité, aby ta pravidla byla harmonizovaná, snadno pochopitelná a aby ta potřeba práce byla pokryta předtím, než e, sezóna pomine. Takže je třeba, aby to všechno probíhalo rychle. A jak jsem říkal, musí to být snažší, musí být e, možné být eh, nelegálním zaměst, legálním zaměstnavatelem eh, sezónního pracovníka. Protože když jej neseženete, tak se ta práce neudělá. On jde o to, aby ta práce se udělala. Kromě toho, když hovoříme o evropské e, přistěhovalecké po, politice obecně, tak všichni jsou pro imigraci vysoce kvalifikovaných pracovníků, ale velice málo lidí je ochotno pokrývat potřeby těch s uh, nízkou kvalifikací. Pokud se podíváte na migrační politiku uh, k nekvalifikovaným pracovníkům, tak jde o to, aby ti nekvalifikovaní se sem nes, nedostávali a vyhodili jsme ty, uh, kteří jsou tady nelegálně. Ale neexistuje uh, žádná uh, legitimita pro omezování takových opatření. Musíme mít směrnici, kterou dáme jasně najevo, že nízko kvalifikovaní pracovníci budou moci právním eh, legálním způsobem být eh, zaměstnáváni v EU. A tam, kde je poptávka, bude vždycky nabídka a, a zkusme se tedy postarat o to, aby to bylo legální. Když se podíváme tedy na návrh směrnice, tak jak se stavíme k jednotlivým podrobnostem? Za prvé, právem bude eh, vnitrostátní právo zaměstnavatele. Nicméně eh, k tomu práva týkající se platů a odborové organizovanosti eh, budou přidána na evropské úrovni. Pan Koferaty také poukázal na to, že je správné ještě um, uplatňovat uh, volitelné testy na potřeb pracovního uh, trhu. V řadě zemí uh, je to velice byrokratická záležitost a proto naprosto nerelevantní. Proto je třeba, aby to zůstalo volitelné. Nicméně ve směrnici je pravidlo, že členské státy můžou odmítnout eh, žádost vzhledem eh, k eh, kvótám. Členské státy jestli to tedy stanoví a pracovníci dostanou veškerá práva. Ale pokud jde o pracovní trh, tak aktivita záleží na sezóně. A, a hovoří se tam o, o, o významném překročení poptávky a my chceme eh, zdůraznit, eh, tedy eh, škrtnout to slovo výrazné. A potom řada zemí nemá pravidla k sezónním pracovníkům. A v důsledku toho, že délka sezóny se hodně liší, tak v mnoha zemích teď jsou pravidla, kterými se zajišťuje možnost, aby sezónní pracovníci přijížděli na 9 měsíců. Ve směrnici EU můžeme zůstat u pravidla 6 měsíců, ale členské státy, které mají delší eh, příznivější ustanovení, budou muset mít možnost si to zanechat. A to tam eh, ve směrnici není. Takže pokud to tady není, tak říkáte Španělsku například, máte to špatně, eh, vaše sezóna trvá 9 měsíců, ale 6. A myslím si, že tady máme tedy přesně otázku pro subsidiaritu. Takže ještě jednou, nezapomínejte, eh, že nelze směšovat nelegální a legální pracovníky, pokud je o situaci, ve které se nacházíme. Protože uh, oni vstoupí do Evropské unie a musí dostat základní práva podle článku 16. Oni uh, nevstupují na divoký západ, pokud jde o uh, ty uh, legální pracovníky u těch legálních, tam to samozřejmě divoký západ je. Děkuji, pane že? A teď eh, paní Juliana Mazina, která je vedoucím oddělením migrační politiky italské konfederace CGL. Tak já vás poprosím také, eh, jestli byste to zvládla třeba za pět minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji výboru, že jste nám umožnili také říct název naší federace, která společně s Gigiel se zabývá zaměstnanci terciární sféry, to znamená služby a cestovní ruch. A nejdříve dobrý den vám všem. Návrh směrnice o sezónních pracovnicích, kterou Evropský parlament a Rada nám předkládají, je důkazem toho, že v Evropě je v i migrujících pracovníků, a to nejenom sezónních, dosáhl značných rozměrů. Itálie je takovým hraničním státem a v tomto okamžiku čelí eh, veškerým politickým problémům spojených s migrací. Máme přibližně 5 milionů imigrantů, včetně e, zaměstnanců, kteří jsou zde legálně a přibližně 500 tisíc zaměstnanců a pracovníků nelegálních. A je jasné, že bez pomoci imigrantů by Itálie měla demografii, která by klesala. Chci říci tedy, že imigrující pracovníci přispívají svojí prací k růstu HDP přibližně 33 milionů, které mohou být pak zdaňovány, a to nehovořím samozřejmě o práci na černo. Dvě třetiny těchto pracovníků jsou zaměstnáni v terciární sféře. A zde je hodně sezónních prací v hotelích, v restauracích Eh, v cestovním ruchu obecně. Eh, cestovní ruch nejvíce vlastně využívá takovýchto imigrantů a sezónních pracovníků ze zahraničí. Italská vláda každoročně stanoví potřeby, pokud jde o sezónní pracovníky a vydává k tomu takovou vyhlášku sezónních pracovníků. V roce 2011 bylo takto povoleno vstup pro 60 tisíc pracovníků ze třetích států, kteří mohli pracovat v zemědělství a v hotelnictví. A je jasné, že tato čísla jsou značně eh, snížená eh, a Pochopitelně celá řada pracovníků pak pracuje na černo a nelegálně. V oblasti zemědělství například je situace zcela dramatická, kterou prožíváme. Jsou to často pracovníci, kteří se již nacházejí na území Itálie, kteří musí vlastně znovu jakoby vycestovat, aby získali povolení. A podnikatelé na jedné straně eh, chtějí tyto pracovníky eh, opět vrátit do jejich zemí původu a na druhé straně potřebují tyto zaměstnance. Proto si myslím, že je důležitá tato směrnice o sezónních pracovnicích. Ale v této směrnici je celá řada um, ustanovení, která může ještě zhoršit již obtížnou situaci. Například směrnice stanovuje podmínky pro vstup a pro pobyt pracovníků ze třetích zemí a vlastně to povede k diferenciaci eh, mezi sezónními a nesezónními pracovníky, kteří vlastně budou vykonávat ale stejný typ práce. Takže je to rozpor oproti eh, podmínkám, že za stejnou práci stejnou odměnu. Povede to k sociálnímu dumpingu a k snižování pracovních podmínek. A vůbec i samotná definice sezónní práce, jak zde již bylo řečeno, je příliš obecná a nedefinuje jednotlivá odvětví a šestiměsíční lhůta je v rozporu s italskou legislativou, kde se hovoří o devíti měsících. A to je opravdu důležité, zejména když se podíváme třeba na odvětví zemědělství. Proto eh, si myslím, že je tady celá řada kritických míst v této směrnici. Samozřejmě snaží se vyhovět podmínkách zaměstnanosti, ale zároveň povede k mnohem větší diskriminaci a kontroly spojené s pracovním povolením, s povolením pobytům. To se týká právních aspektů a zda zaměstnanec či pracovník má právo být vyhoštěn. Hovoří se zde o sankcích, hovoří se zde o podmínkách a ty sankce nejsou příliš odstrašující. Zatímco eh, podmínky pro odmítnutí vydání pracovního povolení či povolení k pobytu či různá nařízení, úmluvy a tak dále, to všechno již funguje v jednotlivých členských státech. Vzhledem k tomu, že nemáme systém, který měl obecný rámec, to znamená e, charakter e, kolektivních smluv, potom tedy mohou členské státy se rozhodnout, že budou uplatňovat své kolektivní smlouvy, aby nedocházelo k nesprávném využívání těchto sezónních pracovníků v jednotlivých členských státech. Domníváme se tady, že e, směrnice obsahuje řadu problematických míst jako zajištění e, bydliště a tak dále a zároveň ale jsou tady dobré věci, jako že tedy nesmí být tyto náklady přehnané. Chci také zmínit, že je správné i nesprávné to, že zaměstnanec musí platit nájemné, pokud mu byt poskytuje zaměstnavatel. A my jakožto odborový svaz samozřejmě chceme, aby všichni zaměstnanci a pracovníci, ať už je jejich postavení jakékoliv, měli stejné podmínky. Pokud je o cestovní eh, ruch, tak tady je určitý precedens pro sezónní pracovníky. Jakým způsobem tedy bude tento sezónní pracovník eh, chráněn směrnicí a jak budou chráněni i jeho rodinní příslušníci? My jakožto odbor výsvaz Čižel žádáme změny této směrnice a jednotné povolení, které by zajistilo stejné podmínky pro sezónní pracovníky, kteří pocházejí ze třetích zemí a také pro tzv. převedené pracovníky v rámci společnosti. Žádáme o rovné zacházení, stejné odměňování, stejné pracovní podmínky pro pracovníky ze třetích zemí i pro pracovníky národní. Dnes není vlastně žádná povinnost pro podniky, které využívají tyto pracovníky ze třetích zemí, aby dodržovali tato pravidla a aby zde byla nějaká právní a sociální ochrana. Domníváme se, že je nezbytné kvůli této směrnici připomenout, že nemůžeme přistoupit na legislativu, která by byla diskriminační vůči pracovníkům ze třetím zemí. A nemůžeme rovněž souhlasit s tím, že liberalizace přístupu na trh by se měla změnit v takový dvojí režim, aniž by zajistila efektivní podmínky a efektivní sankce Chceme tedy i nadále vést diskusy o legálních tocích migrantů, což se ale nemůže aplikovat na vysoce kvalifikované eh, pracovníky. Musíme tedy překročit ten rámec lektivní nejenom na národní, ale i na evropské úrovni. A evropská legislativa, zejména pokud je o občanství, nesmí vycházet eh, z toho této zásady naopak musí respektovat rovné podmínky pro všechny, nehledě na typ práce, který vykonávají tito pracovníky. Pokud tomu tak nebude, tak budeme i nadále proti této směrnici. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek a nyní předáme slovo paní Helen Hoffman, která je poradkyní pro sociální záležitosti eh, v rámci UE APME tedy Evropského združení pro řemesla a malé a střední podniky. Také eh, zde bych byla rád, abyste dodržela řečnickou dobu, abychom měli ještě příležitost eh, provést diskuzi. Máte slovo, prosím. Eh, děkuji. V první řadě bych eh, jménem UEAPME e poděkovala panu předsedovi a panu Morajsovi za pozvání na toto slyšení. Vzhledem k tomu, že jsem poslední řečnici, tak přejdu i hned k věci. My, jakožto UEAPME, e vítáme uh, působnost, rozsah a cíle tohoto společného postupu pro vstup a pobyt příslušníků třetích zemí na území Evropské unie za cílem sezónní práce. Obecně malé a střední podniky mají um, potíže při, mm, ve chvíli, kdy mají přitáhnout a najmout, přilákat a najmout zaměstnance, včetně tedy těch sezónních pracovníků, a to v celém řadě odvětví. Uh, takže věříme, že tento návrh eh, lépe vyjde vstříc požadavkům pracovního trhu, že také přispěje k navýšení konkurenceschopnosti a vytvoří také více eh, transparentních pravidel. My samozřejmě eh, jsme se dohodli, že to existují takové dvě hlavní oblasti. Souhlasíme s definicí sezónních pracovníků a také s tím, že se tedy určí odvětví, pro, která jsou důleži, pro které je důležitá tato sezónní práce a pak také stanovení tedy kritérií pro opětovný vstup toto eh, by mělo usnadnit tedy celý ten proces, eh, dát eh, právní jistotu pracovníkům i zaměstnavatelům. Přínos z tohoto by měla mít tedy pracovní síla, ale samotný pracovní trh a umožní to tedy zajistit určitou kontinuitu jak pro zaměstnavatele, tak pro ty pracovníky. Nicméně vnímáme, že je tu určitý prostor pro vylepšení v určitých oblastech tohoto dokumentu. Myslíme si, že návrh by neměl být složitější pro zaměstnavatele, než tedy to, co, s čím se počítá eh, jakožto základní povinnost pro zaměstnavatele. Myslím si, že za, zajistit dostatečné podmínky je dobré, ale neměli bychom vyžadovat na zaměstnavatelích zajišťovat ubytování. Vedlo by to k navýšení nákladů a stěžovalo by to tedy ty vztahy mezi zaměstnavateli a pracovníky. A následkem by bylo to, že zejména malé podniky by asi najímali méně sezónních pracovníků. Co se týče maximální eh, délky pobytu, tady bychom si přáli flexibilnější ustanovení tedy které by brali v potaz e, stávající situaci členských států. Stejně tak omezení na kalendářní rok vidíme to jako něco neproveditelného, protože v praxi ty sezóny nejsou přesně dané a existují tu velké výkyvy a i to, jak je toto interpretováno na různých místech Evropy. Co se týče ustanovení o sankcích, tady členské státy eh, mohou odmítnout žádost, pokud zaměstnavatel byl eh, eh, mu, byla již uplatněna určitá sankce za nenahlášenou nebo nelegální práci. My si myslíme, že toto by se mělo uplatňovat částečně, ale pouze u opakovaných případů a zase by to mělo jít ruku v ruce s národní legislativou v oblasti nezákonné nenahlášené práce a mělo by to být také proporční s tou závažností tohoto porušení. A na závěr eh, z našeho hlediska my nesouhlasíme s tou možností měnit zaměstnavatele a to jednoduše z toho hlediska, že by to vedlo k obcházení těchto situací, ale také by to vedlo eh, k tomu, že by se stěžovalo to samotné plánování pro zaměstnavatele té sezónní eh, práce. A v neposlední řadě dovolte mi, abych se také vyjádřila k tomu návrhu o vysílených pracovnících v rámci podniků, které, o kterých budete hovořit odpoledne. Směrnice, přestože je spíše připravena pro velké podniky, tak my vidíme, že bude mít potenciálně negativní dopad na malé a střední podniky a na řemeslníky v určitých odvětvích, například ve stavebnictví. A co se týče tedy obsahu eh, působnosti této směrnice, my bychom si přáli, abychom v tom, aby v tomto textu byly učiněny určité úpravy. Konkrétně, aby to byla striktnější definice té eh, kategorie specialistů, aby to bylo více v souladu s dohodou GATS, a tedy aby to byla podmínka vyššího vzdělání eh, nebo pětileté odborné praxe. Mělo by to vést k zabraňování e, takových nekalých praktik, jako vytváření podniků, e, které jsou vlastně jenom poštovní schránkou. A na závěr, co se týče podmínek e, pro tu zeměpisnou mobilitu, tady by členské státy měly posílit tuto věc tak, aby se zajistily transfery podle podmínek. Děkuji. Já vám eh, děkuji. Nyní tedy zahajujeme eh, diskuzi, tak aby i poslanci měli příležitost přispět do této diskuze. Jak jsme již předeslali, to vysílání pracovníků v rámci podniku budeme probírat odpoledne, takže nyní bych navrhl, abychom se soustředili na sezónní pracovníky, což je téma dnešního dopoledne. To znamená, zahájíme eh, diskuzi panem Busutilem. Prosím, máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo, a chci také poděkovat všem panelistům za velice zajímavé příspěvky. Mám konkrétní eh, otázku. Jsou tu určité kategorie. V podstatě je to o rozsahu působnosti této směrnice. Jsou tu určité kategorie e, pracovníků, které zmíním a chtěl bych se vás zeptat, zda si myslíte, že i oni by měli být pokryti touto směrnici. Měl jsem konkrétně na mysli lidi, kteří již legálně pobývají na území EU. Měli by tito být pokryti touto směrnici a pak je tu také kategorie lidí, kteří nelegálně pobývají na území území EU a tedy tato směrnice by jim mohla dodat určité možnosti pro regularizaci jejich situace, než aby tedy dále se trvávali v té jejich stávající nelegální situaci. Takže myslíte si, že i tyto kategorie pracovníků by měly být zahrnuty do obsahu působnosti této směrnice? Děkuji a nyní paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. V první řadě eh, bych se chtěla vytvořit, eh, vyjadřit tomu dialogu, eh, sociálnímu dialogu. Já nevím, jestli tomu se vlastně na to v první řadě komise nepomýšlela, že nyní tedy konečně Evropský parlament činí tuto iniciativu, tak říká, že je třeba zapojit i sociální partnery, aby ten text byl kompletní, ale nyní ten text už leží před námi a jediné, co my jakožto parlament můžeme učinit, je předkládat pozměňující návrhy a prostřednictvím těch návrhů vylepšit to, co neučinila komise, protože my tu hovoříme s těmi sociální partnery a komise to neučinila zmínila. Za druhé, co chci říci, nevím, zda je lepší, aby tu byly dvě směrnice, anebo jedna taková kompletní my tu tedy eh, máme jednu pro ty zahraniční pracovníky a pak druhou pro evropské pracovníky. V podstatě jedna taková prvotní možnost je ta, kterou předkládá komise a to je tedy jejich samotný návrh. A já jsem v podstatě eh, chtěla nyní říci to, že tu eh, existuje určitá nedůvěra ze strany evropských odborů vůči pracovní síle ze zahraničí. Je to jasné, je to odůvodněné dumpingem, protože je to levná pracovní síla, ale i v podstatě té španělské terminologii máme dvě slova, která vyjadřují to samé. Dočasní pracovníci, to jsou ti, kteří pracují v zemědělství a pak ti sezónní pracovníci pracují v mm, turistickém ruchu. V podstatě tu máme eh, ve španělštině výrazy eh, temporal a temporero a toto jasně odlišuje je to ale v podstatě takový problém, který má sociální důvody a měli bychom se tím zabývat i z toho odborového hlediska, protože nemůže tu být eh, ta situace, že tu budou jenom odbory pro evropské pracující. Když to bude tak, tak ti pracující z třetích zemích, kde najdou tedy ochranu, kdo bude obhajovat jejich práva, vždyť eh, v zemích jejich původu je nikdo obhajovat nebude, takže je jasné, že je tu určitá nedůvěra, která se musí vyřešit na odborové celosvětové úrovni. A za třetí, aby se usnadnila legální eh, kontratace pracujících, tak je zásadní, aby byla spolupráce se zeměmi původu a aby se vytvořily určité organismy v těch zemích původu. Vím, že tu byl odkaz ze strany komise, na něco takového, ale nyní existuje úplné vákuum, nic takového neexistuje a my tedy e, v této době nakládáme s migrací naprosto hrozným způsobem. Vždyť víme, že v 60. letech Německo se toho chopilo pragmaticky a tehdy španělští pracující, i když pocházeli ze země s diktaturou, tak tehdejší sociálně demokratická německá vláda k tomu přistoupila pragmaticky a v podstatě nedošlo k tomu otrokářství, tak jako to zaznamenáváme nyní. Ano, nemáme tu bilaterální dohody. Možná kdyby byly, situace v Itálii by byla jiná, nebo i v jiných zemích, ale také je pravda, že ani Evropská rada, ani komise dosud uh, Um, se s opravdovým zájmem nechopila té situace a nevyřešila opravdový základ problému. Prostě nepřistupuji k tomu pragmaticky v té spolupráci s třetími zeměmi. Děkuji, paní Sargantini. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Zástupce Evropské konfederace by si přál eh, nějaké předpisy, ale sezónní pracovníci, ať už z EU či ze třetích zemí, eh, by měli být ve stejných předpisech. Myslím si, že tady došlo k určitému nedorozumění, pokud jde o tyto sezónní pracovníky v Evropě. Takže moje otázka je následující. Ta pravidla pro sezónní pracovníky z Evropské unie jsou také tak špatná? a nebo už není snad dostatečné množství kontroly přímo na pracovišti, pokud jde o pravidla ohledně jejich práce, protože ten základní bod je v tom, že abychom se dohodli na počtu měsíců pro sezónní pracovníky a jakým způsobem pak můžeme dohlížet na to, zda to pravidlo je skutečně aplikováno a dodržováno. Jakým způsobem tedy můžeme eh, dodržovat, že ten pracovník byl eh, najat legálně a ne nelegálně. To bude možné pouze tehdy, pokud budou sankce pro ty, kteří to nedodržují, kteří nedodržují to pravidlo. Takže my bychom chtěli slyšet, co na to říkají odbory, protože ty Eh, problémy, které vy vidíte, tak ty zřejmě eh, jsou spíše na úrovni provádění eh, realizace těch existujících pravidel a předpisů. Ještě jednou bychom chtěli říci, že když se neudělá nic, a tady souhlasím s panem Rudberkem, když se neudělá nic, tak to znamená, že budeme i nadále pokračovat s nelegálními pracovníky, a že nebudeme nutit zaměstnavatele, aby našli legální řešení. Děkuji a teď paní Ernst. Děkuji. A děkuji vám za ta kritická vyjádření a přemýšlivá vyjádření odborářů zde přítomných. Já si myslím, že přesně těmihle věcmi bychom se měli eh, zabývat a měli bychom se zabývat tedy eh, tím, jak k eh, zaměstnávání eh, eh, stále lépe legalizovat a upravovat. Takové myšlenky jsou velice důležité. A já bych se zeptala paní Hoffman. Říkáte, že je v pořádku, jak se tady definuje sezónní práce. Jak definujete vy ale sezónní arbeit? Jak daleko byste tady eh, rozšířila toto téma? Vy. To by mě moc zajímalo. A potom jste říkali, že zaměstnavatel by neměl být odpovědný eh, za ubytování a takové ty věci. Ale kdo by potom měl za to odpovídat? Jak eh, si to představujete, když nemá být odpovědný zaměstnavatel? A jaké stanovisko eh, máte eh, v otázce platu eh, a sice rovné odměňování? Myslíte si, že je to smysluplné nebo není? Ve srovnání tedy s místními pracovníky. Děkuji a potom pan Mores. Já jsem si nechtěl brát slovo, ale uh, jenom bych se zeptal kolegy uh, SGIO, kolegyně, pardon. Rád bych ještě To, co říkala eh, Carmen eh, Romero eh, López, bych tím zdůraznil. My jsme se dobrali k tomuto stanovisku, já jsem to říkal velice složitě na začátku, nejenom kvůli tomu, nejenom kvůli tomu, jak jsme konzultovali sociální partnery, ale i to, jak se tvoří ta společná migrační politika. Se, už se s ní eh, plánovalo od roku 99 a 10 let nic. Rada a to odkládá. Každé to zlepšení nebo každý krok eh, směrem ke společné eh, imigrační a azylové politice a proto prostě rada, řekněme si to, politikařila na každém zasedání a sice eh, i v Sevile a eh, Soluni, kdy mohli pokročit vpřed. Teď máme eh, vynikající pozici a já si myslím, že bychom měli mít jednotnou platbu pro všechny kategorie, tak abychom měli rovné zacházení pro všechny kategorie. Ale teď, jak Carmen říká, máme následující situaci. Více než jedna politická frakce se chce zabývat vykořišťováním sezónních pracovníků, ale nechceme eh, vytvářet eh, sociální dumping. Ten návrh je výsledek nejenom nedostatečných konzultací, ale i toho, eh, že rada vytvořila chaos v legální migrační politice. A teď máme sektorovou politiku jednotné povolení ICT. Dříve jsme měli modrou kartu, teď sezónní pracovníci. A pak uvidíme, jak se ta modrá karta bude používat ve členských státech. Takže takže já bych našemu odborářu řekl, eh, zabývejte se tou otázkou, eh, o které hovořila Carmen eh, Romero López. Pokud mm, mají, máte sezónní pracovníky, jakým způsobem s nimi budete spolupracovat, budete je nabírat? A jaký je váš vztah nyní, protože i tito pracovníci potřebují práva? Děkuji panu Moraesovi a děkuji všem eh, za příspěvky a teď vrátím slovo panelistům. Já bych byl proto, abychom se eh, tedy vystřídali mezi všemi panelisty a eh, také bych navrhl, aby se pokusili to vzít velice konkrétně a zaměřit se na otázky, které zazněly na jejich adresu. Dáme slovo nejdříve panu Sorianovi. Eh, miren, lógicamente en una intervención de dos. Ano, samozřejmě, že eh, předtím jsem hovořil těch sedm minut, teď již ne. Taková odborová organizace jako ECOS by měla v první řadě hovořit o svých principech a následně tedy může provádět svůj diskurs o svých eh, praxích. Uh, Nicméně my nemůžeme hned v první minutě našeho projevu hovořit eh, o té praxi, aniž bychom vysvětlili naše základní principy. No a ty naše základní principy jsou tedy takové. My bychom si přáli, aby na evropské úrovni bylo projednáno to téma, sezónní práce, protože tímto bychom to nedefinovali jenom pro ty cizince z třetích zemích. Ale paní Argentiny, já jsem sedm let žil ve vaší zemi a zažil jsem mnohé konflikty s Eh, které zažili španělští pracující, kteří pracovali v vaší zemi. A to z toho důvodu, že to nebylo regulováno. Takže rozhodně nemáme k dispozici mechanismy, které by nám zajistily uplatňování práv, kterých si užíváme v našich členských domovských státech. Eh, samozřejmě eh, je třeba, aby to bylo více takových kontrolních dohlížecích prvků jak pro naše pracující, tak pro ty cizince. V dnešní době, konkrétně ve Španělsku, probíhá jednání, uh, na to téma nelegální práce, práce na černo, ale je to tedy něco nového a myslím si, že by se to mělo projednávat na celoevropské úrovni, protože k tomu potřebujeme prostředky. Ale v tuto chvíli ani členské státy, ani Evropa nejsou ochotní dodat na něco takového ani o euro navíc, takže nežijeme v omylu. My potřebujeme ty pracující v třetích zemích, ale musíme jim zajistit tedy, že tu budou záruky, že budou mít to rovné zacházení, to důstojné zacházení, eh, když tedy, nechci říct, spíše důstojné, když nechceme říci úplně rovné, stejné s našimi pracujícími. Naše odbory samozřejmě mají rozsáhlé vztahy s cizinci. 27. a 28. dubna budeme mít právě jednání v rámci ECOSu na eh, téma eh, zahraničních pracovníků protože eh, samozřejmě se zabýváme i touto situací. Nás znepokojuje situace těch, kteří jsou nelegální, ale jsou zapojeni do pracovního trhu, ale nemají eh, žádnou ochranu, žádná práva. My si nepřejeme, a, a jak jsem již předeslal, tato eh, směrnice asi nevyřeší otázky nelegálních pracovních podmínek. My si přejeme, aby se to vytvořily alternativy na národní úrovni, tedy lidé, eh, kteří tedy eh, kterým to bude umožněno, aby dostali papíry a aby zde mohli pobývat, pobývat. Takto si představujeme toto globální odborářství, ale ono to bohužel není obsaženo v této směrnici. Děkuji, pan Rudeberg. Děkuji, já se budu uh, zabývat otázkou pana Busutila, eh, pokud jde o rozsah působnosti. My jsme si mysleli, eh, že by se to týkalo, eh, nebo jestli si myslíme, jestli se to týká těch, kteří už eh, pobývají, ať už legálně nebo legálně. Já si myslím, že ta směrnice nevytváří právo na udělení pracovního povolení. V zásadě akorát vytváří základní pravidla, podle kterých bude možné i udělit. A myslíme si, že to je správný přístup. Za druhé, Směrnice eh, vyžaduje eh, platnou pracovní smlouvu. A pokud uplatníte takováhle pravidla a eh, uplatníte na ty lidi, kteří už tady jsou, ať už legálně nebo legálně, tak se nezmění nic do té doby, než členské státy provedou tuto novou směrnici. A ti, kteří už tady jsou legálně, tak ty samozřejmě si požádají o nové sezónní pracovní povolení a dostanou jej. A, uh, otázkou je, proč by e, někdo během nelegálního e, zaměstnání měl procházet takovýmto postupem ale pokud národní právo se implikuje v takovéto situaci, tak není žádný důvod eh, vylučovat nelegálně pobíhajícího pracovníka z tohoto, ale právě členský stát rozhodne o tom, jestli to bude možné nebo ne. Děkuji, paní Bezíne. Eh, grazie, jo. Ano, děkuji. Já bych chtěla nejdříve zdůraznit dvě nebo tři otázky a možná, že s těmito body, které tady zdůrazním, zároveň odpoví i na e, některé dotazy, ale nechci, aby to vedlo k zmatení. Pokud je o odborové organizace, že je třeba chránit eh, pracovníky. Samozřejmě není vůbec problém, pokud je o původ pracovníka. Pokud se pracovník obrátí na odborovou organizaci v mé zemi, tak je ten pracovník eh, vnímán naprosto stejně jako ostatní zaměstnanci, je s ním zacházeno stejně. Takže já v uvozovkách odmítám tu definici odboru, který by měl nějaké podezřívavé eh, chování vůči imigrantům. Eh, veškeré odborové organizace mají svoje představenstvo, které se zabývá právě politikou imigrantů, právě proto, aby zde bylo jednotné hnutí pracovníků. My jsme odborové svazy, které jsou velice vzdálené od korporací. To je něco naprosto odlišného. A vždycky jsme bojovali proti tomu konceptu korporátnímu. A teď pokud je o situaci, kterou jsem již se snažila zde popsat a zdůraznit, to je situaci ohledně pracovníků, kteří jsou již na území dané země a jsou tam nelegálně. A mohlo by tady dojít k určitému konfliktu u nich se směrnicemi a těmi limity, které jsou stanoveny směrnicemi. My víme, že na našem trhu práce jsou ty druhy pracovních smluv jsou velice odlišné a že je někdy složité najít práci na základě smlouvy na dobu neurčitou, že ty smlouvy jsou většinou na dobu určitou. V Itálii eh, Eh, se samozřejmě pracovníci snaží eh, mít eh, zajištěnou svoji kariéru a bezpečnost práce a tato směrnice by mohla je ohrozit. Pokud jde o nelegální pracovníky, tak souhlasím s tím, co řekl pan Konferáty. Ano, je třeba uvažovat o přechodném období pro přechodných normách, abychom zlegalizovali ty zaměstnance, kteří již jsou zde jako sezónní pracovníci, ale bohužel nelegálně. Pokud jde o pragmatické aspekty, tak jsem odborová pracovnice, jsem tedy tím pádem pragmatická a proto si myslím, že v imigrační evropské politice jsou určité nekoherence, že hovoříme-li o cirkulační migraci, ať už je to uvnitř Evropy nebo se třetími zeměmi, tak by bylo potřeba souběžně s tím mít dvoustrané eh, dohody pro uznávání sociálních příspěvků, které pracovníci platí. Protože pokud pracovník na území Evropské unie pracuje, platí si příspěvky a nemůže pak tedy se vrátit domů, aby si ty příspěvky převedl, tak je to pak v rozporu s tím, co bylo řečeno na samotném počátku to je, že ty zásady, které e, utvářely evropskou legislativu, byly právě založeny na cirkulačním charakteru migrace. A je proto obtížné říci, že ne v té naší pevnosti Evropě budeme rozhodovat o kvalitě migrujícího pracovníka, to znamená, který z nich může přijet pouze na naše území. To by bylo pokrytecké. My potřebujeme pracovníky, kteří pracují jednak na těch nízce kvalifikovaných místech, na těch místech, které již nechtějí vykonávat naši e, občané a zároveň je to spojeno i s různými politikami členských států, takže my raději hovoříme o kvalifikacích imigrujících pracovníků a mít dvojí režim vůči kvalifikaci pracovníků, to je pak diskutabilní. Um, tak já bych se vrátila k otázkám uh, paní. Jsou tu dva hlavní body, ke kterým bych se chtěla vyjádřit. V první řadě, ano, my souhlasíme s tím, co tu zaznělo dnes dopoledne ohledně této směrnice, která by měla vytvořit takový komplexní přístup k eh, migraci a měla by být zejména pragmatická. Tady si myslím, že bychom měli mít na paměti eh, to, co vyjadřili různé zúčastněné strany a že toto je tedy také důležité i pro samotné zaměstnavatele. Měli bychom vytvořit přiměřené podmínky, uplatňovat princip tedy těch adekvátních podmínek, ale neměla by tu být povinnost vůči zaměstnavateli, aby poskytoval eh, takový druh eh, opatření, tedy ubytování. Toto je věc, která tedy ještě bude muset být prodiskutována, tedy konkrétně, jak se to bude provádět. Eh, dále druhá věc, která se týká nediskriminace. Samozřejmě tady to je důležité a my velice podporujeme princip nediskriminace a také rovného zacházení, tak jak je nyní eh, zdůrazněno v tom eh, návrhu Evropské komise. Samozřejmě, že eh, je třeba říci, že pokud ti pracující přicházejí ze třetích zemích, tak je třeba jim zajistit určité soci, určitá socioekonomická práva a nediskriminovat je na základě národnosti či jiných faktorů. Děkuji. Děkuji vám, že jste pohovořila tak stručně. Stále ještě je před námi třetí panel a měli bychom bez prodlev eh, je zahájit, protože eh, máme k dispozici čas do 12.30 a e, tímto tedy bych chtěl nyní mezi námi u předsednického stolu přivítat další e, panelisty. Tímto chci ještě poděkovat e, těmto řečníkům z druhého kola. Bueno, ya a ver si un día hablamos un poco de política, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As I said, we still have a third takže jak jsem již předeslal, před námi je nyní třetí panel, třetí část dopoledního programu tohoto slyšení o sezónních pracovnících. Máme tu zástupce mezinárodních organizací a občanské společnosti. Bude tu Eh, s námi eh, zástupce Mezinárodní organizace a také zástupci nevládních organizací, kteří pracují s migranty, takže oni se vyjádří k návrhu komise a k pracovním dokumentu pana zpravodaje. My jsme pozvali pana Hemingwaye, který je regionálním zástupcem Mezinárodní organizace pro migraci. Vítejte. A dále Eh, je to mezi námi, eh, jsou tu mezi námi zástupci dvou nevládních organizací. Jednak je to organizace Solidar, ta je zastoupena panem Reuterem. Vítejte v Evropském parlamentu. A organizace PIKUM, kterou tu zastupuje paní Levoj. Já vám děkuji za to, že jste eh, přišli k nám. A navrhl bych tedy, abychom se zase omezili pěti minutami pro každý projev, aby nám zbyl čas pro diskuzi a pro závěrečné, pro závěry, které učiní pan Moráš. Takže v první řadě si vyslechneme pana Hemingwaye, zástupce Mezinárodní organizace pro migraci. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ctění poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové a účastníci tohoto slyšení, je mi poctou, že mohu být zde dnes v Evropském parlamentu a že se mohu účastnit tohoto slyšení. Konkrétně mne těší, že si s vámi mohu sdílet naše náhledy na tento návrh směrnice o sezónních pracovnících. IOM vítá návrh komise a ten obecný konsenzus, který směřuje eh, koncenzem směrem k vylepšení pracovních vztahů pro migranty na evropské úrovni. Myslíme si, že nastal dobrý čas pro to, abychom vyslali určitý pozitivní signál z Evropské unie vůči, vůči pracujícím migrantům. Evropská rada a její závěry z prosince 2010 vyzvali EU, eh, e aby více proaktivněji vytvářela migrační politiku. Hlavní eh, programy, hlavní problémy, které byly zaznamenány, O nich víme, že se eh, musí vyřešit, abychom se vypořádali eh, s mm, se eh, situaci blízké budoucnosti, protože otázka penzí generací z 50. 60. let loňského roku se již blíží. Jak bylo již prokázáno ze studie IOM, co se týče právní migrace v mm, Evropě o 27 členských státech, Tady víme, že eh, určité přístupy již existují a že je třeba je vylepšit. Ovšem, eh, přijímací procesy jsou nákladné, jsou eh, příliš neúčinné a těžko se bojuje proti kanálům, migračním kanálům nelegální migrace. Najímání pracují najímání těchto pracovníků by mělo probíhat eh, tak, aby tedy byly zajištěny dobré podmínky pro eh, všechny pracující. Dosažení dohody mezi 27 členskými státy ohledně společných standardů pro migraci a konkrétně tedy co se týče vstupu a pobývání těch migrantů eh, je třeba stále ještě vyřešit. Mělo by to být objektivní pro všechny země Evropské unie. V tomto kontextu směrnice Eh, by měla vytvořit společný postup a zajistit práva sezónním pracovníkům. Eh, bylo by tedy dobré, aby mm, tu byl komplexní přístup pro všechny kategorie migrantů, nicméně IOM podporuje návrh směrnice tak, jak je, tedy představuje takový určitý první krok směrem k společným postupu eh, pro flexibilnější právní legální migraci. Jsou tu určité náznaky, že přes to, že je tu eh, určitá ekonomická krize, Evropská unie potřebuje zahraniční pracovníky, včetně těch, kteří mají eh, nízké kvalifikace a vykonávají práce, která není dostatečně přitažlivá pro naše občany ehm, nedostatek eh, uznání této práce zahraničních pracovníků vede k tomu, eh, že eh, tito nelegální pracovníci se často eh, setkávají s, určitými, mm, s určitým nedůstojným zacházením a vede to také k negativním dopadům na naše fiskální, mm, na naše daňové situace v našich zemích. Navržená směrnice uznává, že je tu strukturální potřeba pro sezónní eh, pracovníky v eh, hospodářstvích Evropské unie. To zahrnuje tedy konkrétně ty sezónní pracovníky. Tito eh, jsou to nejzranitelnější skupinou pracujících na evropských pracovních trzích stávající netransparentní eh, nařízení vede k tomu, že ta zranitelnost migračních pracovníků se ještě zvyšuje. Dočasní a sezónní pracovníci naprosto závisí na zaměstnavatelích a nacházejí se tedy v takové situaci, kdy jsou omezena jejich lidská pracovních práva. V některých situacích eh, pracovní povolení jsou udělena zaměstnavateli, ale ne eh, těm pracujícím z třetích zemích. Opakovaná eh, povolení na několik sezon a možnost změnit zaměstnavatele by naopak eh, vedla k tomu, že se sníží riziko zneužívání. Takže je třeba, aby tu byly určité doložky, určité povinnosti vůči zaměstnavatelům, které by měly zajistit vhodné podmínky a také ustanovení pro jednoduché předkládání stížností. My víme, že toto nevyřeší úplně situaci řízení eh, migrace, ale bylo by to určitým dobrým nástrojem na lepší řízení a také by se zlepšily vztahy a, a, a byly by tu větší přínosy i pro samotné země původu. Neustálý ehm, pohyb těch eh, pracovních sil pracujících vede k tomu, eh, že dochází i k takzvané eh, cirkulaci mozku. Ta skutečnost, že migranti budou mít možnost opětovně vstoupit na území Evropské unie, Eh, která se tedy vyřeší prostřednictvím této směrnice, eh, by měla umožnit, eh, že se vlastně mm, vyplní ty podmínky požadavků stávajících pracovních trhů. Existuje tu celá řada hlavních výzev. hlavní výzvou je ta samotná sezónnost celého tohoto schématu. Takže je třeba zajistit, aby to byl transparentní proces, aby migranti měli dostatečné a dostupné informace, a to již od počátku celého tohoto jejich migračního procesu. A v tomto kontextu je nutné, aby tu byly dostatečné institucionální kapacity, aby existovala koordinace mezi ministerstvy a opravdová mezistátní eh, spolupráce. Tady je důležitá eh, role těch pracovních úřadů a všech příslušných úřadů, ale také té soukromé sféry, jako jsou tedy zaměstnavatele, a to na obou stranách, jak tedy eh, v zemích původu, tak zde na úrovni EU. Dále bych chtěl ještě zdůraznit, že Příslušné eh, aut, eh, orgány a jejich role je velice důležitá. A zde máme na mysli také i roli těch eh, pracovních agentur. A na závěr bych chtěl zdůraznit to, že tato směrnice je rozhodně pozitivním přispěním do pro rozšíření celého AKI v oblasti migrace, zajistí právní status těm eh, mm, sezónním pracovníkům a tímto tedy eh, sníží zranitelnost těchto sezónních pracovníků. Děkuji a nyní pan Reuter, který je generální tajemník eh, Solidar. My vám děkujeme a prosím dodržte řečnickou dobu. Takže bych to rovnou přivedl k závěru. Dobrá, děkuji vám eh, samozřejmě za eh, eh, pozvání. Já tady nepředsedám, takže se samozřejmě budu držet vašich pokynů. My spolupracujeme v rámci naší aliance a dostali se k tomu dokumenty, já to nebudu opakovat. A občanská společnost tady v tom má docela důležitý, na tom má určitý zájem. My eh, chceme se doplňovat s odbory ohledně eh, toho, eh, co to je definice pracovního trhu v, v tomto případě. A pracujeme také s nestátními organizacemi, které se zabývají zranitelnými skupinami. Mně se ten termín nelíbí, nicméně jedná se o skupiny, které někde nejsou pokryté v systému sociální ochrany, zabezpečení a tak dále. Potom nelegální přistěhovalci. Ti eh, nejsou, myslím, úplně nelegální, ty tady spíš nejsou řádným způsobem. A to je, myslím, velice eh, důležité. Potom, eh, pokud jde o ty podmínky sezónních pracovníků v EU, pokud eh, tohle nejsou lidé eh, jako veřejnost eh, touto zranitelnou skupinou, tak jako to jsme něco skonstatovali ehm, mm, špatně. Rád bych poděkoval zpravodajům, kteří se zabývají této věci a zamýšlíme se tedy nad tím, o co tady jde. Nejde o regulaci migrace. Migrace je tady reálně. A my jsme tohle probírali v Tampere, ve Stockholmu a jindy. A ono jde o to, že Vždycky problém je, eh, že správné myšlenky se nepromítají správně do praxe. Proč vítáme tuto iniciativu? Je to způsob, jak chránit lidi, kteří eh, tam jsou a mm, budou. Eh, Frontex prostě neobežené středozemní moře zdí. Ti lidé budou přijíždět, mají celou řadu důvodů pro to, je řada důvodů, který, faktorů, které tlačí a nebo, nebo, nebo naopak táhnou a e, budeme jim říkat, nechceme vás, nebo postaráme se o vás. To je samozřejmě politický e, úkol pro Evropskou unii. Vidíme, co se děje, když se e, nic nestane jaké situaci jsou ty zranitelné skupiny a jaké to má politické eh, dopady eh, v jednotlivých zemích, co se stalo ve Finsku, v Nizozemsku a tak dále. Politické strany, které eh, využívají nedostatečně jasnou situaci těchto lidí, protože je tady vždycky konkurence. Takže oč tady jde? Na jednu stranu bychom řekli, že je třeba, hm, aby tato směrnice hm, tady eh, byla a aby eh, eh, také existovala hm, jasná pravidla pro pracovní trh. Dva nebo tři aspekty, těch se dotknu. Jsou tady podmínky, podmínky příjezdu a podmínky vpuštění. Ještě mám pořád hodně energie, omlouvám se tlumočníkům. Takže pokud jde o ty e, podmínky e, vstupu, kdo za to bude odpovídat? Kdo za to bude odpovídat? Bude za to odpovídat ten, e, který, který zajišťuje příjezd těch lidí. Takže kdo poskytuje informace? Odbory navrhly, že ty informace by měly být dány k dispozici odbory a dalšími ještě před příjezdem. Takže jaké informace, jaké zacházení a jaká pomoc? Takže další otázkou tady k tomu je, kdo za to zodpovídá. Je třeba mít řádnou eh, zaměstnaneckou smlouvu, protože tady byla otázka sociálního dumpingu. My musíme zdůraznit, že jenom jediné platné smlouvy jsou eh, podle eh, prav, platného pracovního práva a tady eh, musíme také slyšet jasné slovo ze strany zaměstnavatelů. Je dále třeba eh, vyjasnit si eh, roli zprostředkovatelů, protože je tady takový velký šedý trh a když je tady šedý trh, tak je tady docela jistě i zneužívání a takzvaná neformální ekonomika. Myslím si, že tato směrnice, pokud se nám pomůže, pomůže Mm, odstranit ten šedivý trh, tak to bude ideální. A potom je tady eh, nerovné zacházení nebo rovné zacházení. Myslím si, že rovné zacházení nespočívá jenom eh, v tom eh, zaměstnaneckém poměru, ale jde také o to, že se jedná o lidské bytosti, které přicházejí naše území do Evropské unie a mají svá práva, lidská práva a další práva potřebují eh, mít přístup k nějakému systému sociální ochrany. My nemůžeme říct si, jestli tady, ale jak jste nám jedno a nechceme se o vás starat. Takže já bych řekl, že otázkou skutečně je, potřebujeme eh, slušnou práci a eh, systémy sociální ochrany a potřebujeme jasně říci, že to, co tady hájíme, je mm, Eh, jeden aspekt migrace, eh, sezónní práce, není ojedinělý eh, fenomén, je to konkrétní realita a na konkrétní situaci je třeba konkrétních odpovědí. A tady už předám slovo zase zpátky kolegyni Michelle Filovar, která asi ukončí to vystoupení. Já se omlouvám. My vám mnohokrát děkujeme a děkujeme vám za to, že jste řekl celou řadu zajímavých věcí. Řekl jste je jasně, správně a, a hlavně rychle. Jak si tlumočníci asi všimli. Tak teď už dáme slovo třetímu panelistovi, paní Michelle Levoj, ředitelce Platformy pro mezinárodní spolupráci pro uh, eh, fotace neregistrovaných migrantů. Máte slovo na pět minut. Thank you, chair. Uh, also... Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat za poděkování za ty nevládní organizace. My jsme připravili společné prohlášení nevládních organizací, které podepsalo více než eh, deset organizací. Rozešleme to e-mailem. Tady máme k dispozici několik málo kopií. Já bych chtěla říci jen stručně hned na úvodu, že tu již několikrát zaznělo, že se jedná vlastně o jednu z těch prvních příležitostí, kterou máme na evropské úrovni, abychom hovořili o legislativě pro eh, nízkokvalifikovanou pracovní sílu na evropské úrovni. Je to velice důležité téma a něco takového by mělo být podpořeno. My jsme v tom našem společném prohlášení přinesli několik takových návrhů na vylepšení. Jedním z nich je posílení těch práv nízkokvalifikovaných pracovníků, tedy aby se nečinili rozdíly mezi nízkokvalifikovanými a vysokokvalifikovanými, protože jsou to pracovníci, jsou to lidské bytosti a tak by s nimi mělo být vynakládáno. Toto je v stávajícím textu vágní a, a tito lidé jsou velice často vykořišťováni díky sociálnímu dumpingu. Takže první doporučení je, že bychom tu měli vytvořit nezbytné podmínky pro uh, opravdový přístup sezónních pracovníků a zajistit jim rovné zacházení, to znamená pracovní podmínky, sociální podmínky, zdravotní podmínky. Pak otázka působnosti. Častokrát to tu zaznělo eh, dnes, kdo je opravdu pokryt touto směrnicí, tak jak tedy je, pokrývá pracující ze třetích zemí, kteří přicházejí na eh, území EU. Myslím, že eh, pan zpravodaj také z, zmínil, že zahrnou i ti pracující, kteří jsou zde již na území EU. My doporučujeme, aby se na tu možnost opravdu komise podívala pak eh, situace, jaká panuje nyní ve všech odvětvích. Dnes je tu celá řada pracovníků, kteří jsou nelegální a pracují opravdu v prekérních podmínkách. A není tu záruka, že směrnice tak, jak je, omezí, eh, umožní jim eh, správné podmínky. Tedy, že oni by se pak eh, museli vrátit po uplynutí těch šesti měsíců do eh, země původu, pokud tedy to bude i nadále ta potřeba, aby pracovali v Evropě. Takže to návratové datum, bude tu určitá možnost toto změnit, nebo to povede k vytváření situací ještě větší nelegální migrace? To je třeba vyřešit. Je třeba se také zamyslet, Eh, nad tím, eh, jak eh, vypracovalo generální ředitelství Evropské komise v prostřednictvím projektu Clandestino. Je třeba se zaměřit na snižování a prevenci nelegální migrace. Určitě je tu určitý nesoulad mezi cíly politiky a výsledky jejich provádění. Většina migrantů, kteří teoreticky dorazí prostřednictvím této směrnice do Evropy, tak to budou provádět legálně. Je tedy důležité, aby se rozvinul tento text a aby vše bylo prováděno legálně. Také bude zajímavé se zamyslit nad možností přechodných režimů, tedy pro ty, kteří nyní pracují nelegálně, tak aby e, teoreticky mohli být zahrnuti do této směrnice prostřednictvím jejich mechanismů také je důležité se zamyslet na otázkou sankcí. To tu několikrát bylo dopoledne zmíněno. Směrnice počítá se sankcemi, ale měl by to být mechanismus, který by zabránil tomu, aby pracující, kteří jsou eh, tedy eh, využíváni na práci eh, zaměstnavateli, tak aby se nestali oběti zneužívání je důležité se podívat tedy na lhůtu pro transpozici. Ta je stanovena na červenec tohoto roku a myslím, že o tom hovořila paní Romero López. Je třeba, aby to byl opravdu dohlížecí systém na, na to, jak se tedy provádí ta transpozice nejen této směrnice, ale i ostatních, protože častokrát je spíše sankcemi postižen samotný pracovník a ne ten zaměstnavatel. Pak ještě stručně opatření pro integrace a právo na rodinný život. Tady se počítá s tím, že ten pracovník sem dorazí na určitou, eh, určité období v průběhu tří let. Nehovoří se tu o žádné, žádných opatření pro integraci ani práva na sloučení rodin ale je to v programu eh, Evropské unie, co se týče obecně integrace jako takové. Eh, pak v rámci diskuze vyplynulo to, tedy, že samozřejmě eh, pracující migranti jsou lidské bytosti a nejenom pracovní jednotky. Eh, takže zase je třeba se snažit o změnu tohoto jejich statutu. A na závěr ještě to velice mm, často zmiňované téma ubytování. My všichni víme, že to dochází k celé řadě zneužívání, co se týče vytvoření podmínek pro ty pracovníky zde v Evropě eh, ta, ten odkaz na povinnost zaměstnavatelů, aby jim zajistili i ubytování, to bychom eh, spíše nechali na volbě pracovníka, pokud si bude přát nebo ne, aby tu byl tedy určitý eh, poměr pro to, jaká částka by pak byla odečtena z jejich finanční odměny. Možná by se to mohlo posílit tím, když se podíváme na mezinárodní standardy. To eh, existuje v mezinárodní úmluvě o ekonomických, sociálních a kulturních právech. Je to tedy něco, co již existuje. Děkuji, děkuji paní Levoj. A zbyl nám nějaký čas i pro diskuzi. Já jsem si zaznamenal několik žádostí. V první řadě to bude paní Romero López. Pokud ještě nějaký další člen si přeje položit otázku, tak prosím zvedněte ruku. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co řekl eh, pán za Solidar. Opravdu je tu tedy ta myšlenka všech Evropanů ohledně eh, migrace, sezónní migrace, tedy bojíme se, že oni zůstanou na našem území opravdu eh, je zřejmé, že existuje velký rozdíl mezi platy, mezi eh, zeměmi Evropské unie a mezi zeměmi původu, zejména mezi zeměmi severu Afriky nebo i těmi zeměmi, které se nacházejí dále. Ehm, tak myslím si, že mm, kolem Gibraltaru je ten rozdíl úplně nejmarkantnější. Když se podíváme na ty sezónní pracovníky, oni si přejí opravdu eh, k nám dorazit, aby se vylepšily jejich životní podmínky. Ovšem neměli bychom je úplně zbavit té eh, možnosti, že bude záviset také na věku, eh, ve kterém dorazí tito pracující do našich země a brát v potaz také to, že ty země severu Afriky budou zlepšovat své podmínky, takže bychom měli spolupracovat s nimi, protože pokud tyto země budou opravdu vylepšovat své eh, ekonomiky, tak samozřejmě tato cirkulační eh, pracovní migrace, která jim zajistí určitá práva, tak by teoreticky mohlo být proveditelné, že se jednou stane realitou pokud tedy ta práce nebude dlouhodobá, možná v Německu, ehm, v souladu s těmi sousedními zeměmi by se to tak mohlo eh, připravit. Pokud ta práce bude krátkodobá, pokud ty země budou sousedské, tak eh, to nemusí být úplně to samé, jako když hovoříme o sezónní práci a s pracovníky z dalekých zemích. Myslím si, že všechno to závisí na okolnostech a podmínkách. To téma je opravdu velice složité a je třeba se zabývat do hloubky tím, v čem spočívá ta samotná sezónnost a jak je třeba, nebo jak je možné vylepšit podmínky těch zemích původu, protože rozhodně nikdo nechce opouštět svoji rodnou zemi, pokud tam mu zajistí dostatečně dostatečně dobré podmínky. Toto, tuto možnost bychom tedy měli také zvážit. Já bych eh, třeba ráda věděla, kolik sezónních španělských pracovníků se vrátilo do své země. Možná tak učinili až v důchodovém věku, ale možná se někteří vrátili dříve. Toto je důležité, abychom brali v potaz. A pak eh, druhá věc, o které hovořila paní Spikum, o tom přechodném období toho, kdy přecházejí z nelegálnosti do legálnosti to je možné provádět zase ve spolupráci se zeměmi původu, pokud se do toho země původu zapojí. Zase je třeba se zamyslet na nějakou formulaci, nad tím, jak by ten, ta pracovní smlouva byla obnovitelná v zemi původu. To je zase otázka organizace a řízení toho migračního toku, ale rozhodně to není nemožné. Možná to ještě nikdo eh, zatím neprovedl, ale existuje tu zájem o to, aby se tyto toky řídily. Děkuji a vidím, eh, že se hlásí další řečník. Eh, vy? Takže pan Protasevič nejdřív. Budu hovořit polsky, dovolíte-li. Eh, I mean, okay, maybe in English. Because, um, thank you for... Tak možná přece jenom anglicky. Děkuji vám eh, za příspěvky. Byly jistě velice zajímavé. Hodně uh, eh, přispěli k uh, budoucí politice uh, Evropské unie o migraci. Pamatuji si, že před dvěma týdny jsme projednávali zprávu pana Provery o eh, zahraniční politice EU, faktoru, kterým by se ovlivňovala migrace. A je zřejmé, že Evropská unie by měla mít politiku pro migraci. Protože ti lidé sem jezdí pracovat. A my musíme zabránit tomu, aby, aby přijížděli do Evropy, říká řečník, jako nelegální migranti. Takže já bych se zeptal na pana Reutera. Já jsem nepochopil co jste říkal. Ten rozdíl mezi těmi eh, eh, nelegálními a těmi, eh, kteří nejsou řádní. Protože ať přijdou ti lidé eh, z jakého eh, koli důvodu, ať už je sem táhne eh, nebo tlačí něco, nějaká válka nebo ekologické otázky, ale pokud přicházejí jenom, aby to hledali práci, lepší život, pokud nejsou pozváni, pokud sem nepřicházejí tedy v rámci evropské politiky, Hmm, pokud nenabízíme eh, sezónní nebo dlouhodobou práci, proč si myslíte, že eh, eh, se jim říká, že zde nejsou řádně a ne nelegálně? Protože mně se zdá, že to potom vypadá, jako bychom to trochu legalizovali, ale oni tu jsou prostě nelegálně, ne? Paní Jotova. Господин председател, ще говоря на български язик. Имам един съвсем конкретен въпрос. Uh, Děkuji, já bych eh, pohovořila bulharsky a mám konkrétní otázku, A nejdříve bych eh, poděkovala eh, našim řečníkům. Podobně jako kolegové jste poukázali na to, že návrh komise nestačí. Potřebujeme novou legislativu, která obecně upraví situaci sezónních pracovníků, a to jak těch, kteří pocházejí z EU, tak ze třetích zemí. Několikrát jste zde poukazovali na situaci polských eh, sezónních pracovníků, eh, kterou je třeba eh, upravit. Myslíte si, že tahle eh, nová eh, legislativa doplní eh, tu legislativu o volném pohybu pracovníků vhodně a nemyslíte si, že by komise měla předložit nějaký nový obecný rámec, jak pro státní příslušníky z EU, tak ze třetích zemí? Děkuji. A ještě, eh, abychom se dostali eh, k závěrečným poznámkám a pana zpravodaje, tak ještě předtím dám eh, slovo jednotlivým panelistům. Děkuji. Děkuji vám všem za dotazy. Myslím si, že hlavní je, abychom se podívali za hranice běžného vnímání. Já si myslím, že ta směrnice o sezónních pracovnících má komplikovat nelegální přistěhovalectví a usnadnit to legální. A ono tady vždycky bude ta konkurence mezi tím nelegálním a legálním. A je tedy důležité, abychom nalezli legislativu, která bude činit eh, tu legální cestu mnohem přitažlivější pro sezónní pracovníky. Potom eh, je zde také důležitý ten návrat. Když se ptáme eh, těch eh, jednotlivých organizací ohledně politiky návratu, tak to vypadá, jako bychom se ptali na policejní do, na, jako pořádkový dohled na těmi migranty. Ono, ten návrat je důležitý v hospodářské migraci, v ekonomické migraci. Jak povzbudit lépe lidi, aby se eh, vraceli, jaké jsou eh, eh, jaká jsou pravidla pro posílání peněz zpátky, jak oni přepravují ty peníze, jak zajistit, aby se vrátili příští rok. Takže my jsme to zkusili v jiných se podívat na jiné zemi. Máme na Guatemalce v Kanadě. A jakmile ti jsou tam nelegální, tak už eh, se nemůžou vrátit, protože by je to stálo hodně peněz, takže tam zůstávají nelegálně trvale. Takže eh, když se to eh, zlegalizuje, tak to může fungovat lépe. A, a když se to zlegalizuje v EU, tak by to bylo určitě užitečné. A samozřejmě je třeba podporovat spolupráci mezi zeměmi, země původu a cílové země musí spolupracovat. A je třeba zajistit sociální eh, práva a migrantů. Je třeba, aby si je mohli brát eh, ti migranti domů. A myslím si, že eh, tady u toho bych to nechal pan Reuter. Já nebudu opakovat to, co říkal pan Hemingway, ale ještě se vrátím k té otázce těch faktorů tlaku a tahu a pravidelné migrace. Tady je otázka identita, kde člověk eh, žije, kde se narodil, kde má rodinu. Člověk má rodinu ehm, a určitou, eh, určité kulturní vazby. Nicméně eh, musí se zvolit sám, kde chce být. Já nevím, jestli je to otázka jenom řízení migračních toků. My tady hovoříme jenom o jedné malé části. Nehovoříme o obecných jevech. Ty obecné jevy, eh, říkala to paní Rové López, podívejte se například Severní, Severní Afriky. Otázkou je ne, jak to kontrolovat, ale jak Evropská unie bude schopna investovat do Severní Afriky a navrhovat eh, transformaci k tomu, aby to bylo eh, ekonomicky a politicky udržitelné. Tady si dovolím udělat si reklamu. Já příští týden pojedu do eh, Madridu, protože s řadou eh, dalších nestátních organizací odtamtud vy, eh, cestujeme do Afriky a budeme zjišťovat, co se tam dá udělat. A pokud je tedy něco, co lze udělat, tak je to pochopit, jakým nejlepším způsobem se to dá nastavit a jak eh, šířit evropský eh, model blahobytu. A dnes eh, víme, že když budeme investovat 2 až, nebo 3 až 5 HDP do těchto zemí, tak mm, to těm zemím velice pomůže. Mimochodem, my se tím budeme zabývat u kulatého stolu, teď tady vedle kousek jako solidar. Takže otázkou je, jak vést příkladem. A potom atypické pracovní smlouvy. V Evropské unii jsme eh, svědky nárůstu takových smluv. tam se Eurostatu a víme, že o tom neexistuje žádná eh, statistika. My jsme hledali statistiky, ale nejsou. A jediný člověk, eh, o kterém vím, je člověk z mojí země, z Německa, z konfederace Kováků procent pracovních míst, která byla eh, v Německu nedávno vytvořena, je prostřednictvím dočasných zprostředkovatelem práce. Jenom 15 je eh, natrvalo a 15 eh, je na dobu určitou. Takže tady máme problém, který můžeme skončit u rasismu a tak podobně. A potom otázkou je, právo a, a to, to, to, potom ti legální a ti, ti kteří e, tu nejsou, kteří tu nejsou řádným způsobem. Takže nelegální znamená e, stigmatizovaný, vyloučený a diskriminovaný a porušující e, zákon. Lidi, lidé, kteří, mají, kteří jsou tady z nějakého důvodu abychom bojovali s diskriminací, si myslím, že bychom neměli používat ten, eh, ne, tento neutrální, ten, který není neutrální. Děkuji. Hm. A teď eh, paní Livoj. Děkuji, abych se vyjadřila k tomu přechodnému režimu, o kterém hovořila paní Romero López a diskuzi se zeměmi původu. Myslím si, že je důležité provést tuto diskuzi na evropské úrovni. Víme, že to probíhá také na globální úrovni o migraci a konkrétně o nelegální migraci. Také příslušný výbor Spojených národů počítá s úmluvou, provádí obecnou diskuzi a bude se jí věnovat konkrétně na zářivém zasedání. Takže si myslím, že i ta jejich diskuze eh, <clears throat> posílí tu diskuzi k, se zeměmi původu a že se podaří vyřešit ta hlavní témata, zejména ve věci těch nejzranitelnějších skupin. Myslím si, že je také důležité mít eh, na paměti tu diskuzi na úrovni Evropské komise. Máme tu tedy ten eh, politický dokument, který nás uvádí do kontextu k tomu, co Kony řekl, ten výraz legal a výraz irregular. Myslím si, že Evropský parlament někdy před dvěma lety vydal doporučení, kde se stanovuje, aby se nepoužívalo to označení illegal, tedy nelegální, ale pak také, že tu máme základní práva pro migranty na úrovni EU a tam se tedy uh, hovoří o tom, že ten, kdo je to nelegálně, nebo ten výraz nelegální není slučitelný s udržováním základních práv. Pak si můžeme položit tedy otázku, proč jsou lidé v té situaci bez řádných dokumentů. Může to být z politických důvodů, nebo z jiných důvodů, mohou být tedy navrácení. Víme ale, že tu existuje určité vákuum, a mnoho z nich pak pracuje právě v té sezónní práci, mnoho z nich se v té situaci nachází z důvodu nedostatečné transparentnosti v průběhu procesu získávání pobytového povolení. Zase to je věc, která se bude probíhat také na téma a, a Eh, migrantů v rámci konference, která proběhne v prosinci tohoto roku. A pak tedy ta, eh, že migrace by měla být volbou a ne potřebou. Musíme tedy vytvořit podmínky, aby si migranti zvolili, zda si přejí migrovat nebo ne, aby to činili tedy způsobem, který jim zajistí to rovné zacházení. Já děkuji, paní Lvoj. Rozhodně vaše odpovědi objasnění eh, byla obohacující a nastal ten správný čas pro závěrečné poznámky pana zpravodaje Morajše. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já bych navrhl, abych, eh, že budu hovořit velice stročně a podělím se o řečnickou dobu s panem Koferatým, který by možná chtěl ještě něco na závěr eh, říci. Já bych mu eh, konkrétně chtěl také poděkovat, protože to pro nás byla složitá otázka. Já jsem se zúčastnil již mnoha slyšení a toto konkrétní slyšení Eh, bylo opravdu velice konkrétní, zazněly tu konkrétní návrhy myšlenky k tomuto legislativnímu textu, takže určitě já a Sergio budeme mít eh, napilno v nadcházejících týdnech a stejně tak chci poděkovat Helen, která nám to eh, pomáhá dávat dohromady v té písemné verzi. Chci poděkovat všem kolegům, kteří se tedy eh, vyjadřili a kteří přispívají k této naší společné práci. Chtěl bych se několika bodům vyjádřit. V první řadě očekává se tedy, že eh, přispějeme k určité úrovni vzájemného pochopení. Všichni si uvědomujeme, že je třeba se toho chopit odvětvově. E, ti sezónní pracovníci e, v tomto legislativním textu jsou e, nízce kvalifikovaní pracovníci a rada si přeje vytvořit určitý politický plán pro tuto tématiku a proto se nám líbí, že jsou tu opravdu náznaky toho, že všichni chápáme, eh, že by tu mělo být něco jako jednotné povolení, jehož působnost by měla být na všechny pracující. Eh, měla by tu existovat taková ta možnost, abychom ji mohli využívat aby tu tedy mohla být možnost vytvořit určitá eh, pravidla, legální pravidla, která určí, jak bude s těmito lidmi vynakládáno. A myslím si, že pan Koferaty i paní Carmen Romero López eh, mezi jinými hovořili o tom sofistikovaném způsobu, jak vlastně eh, se vysvětluje ta definice sezónního pracovníka v reálu. Eh, kolegové z panelu velice významně přispěli svými projevy, my si převezmeme to, co jste nám řekli, využijeme i vaše písemné projevy. Já jsem se také setkal s pracujícími nevládních organizací a bych vám konkrétně chtěl poděkovat za vaše přispění, za to, že jste nám sdělili váš náhled na věc, že jste připravili to vaše společné sdělení. Uh, pak eh, kolegům ze sociálních, eh, za sociální partnery. My jsme se také setkali několikrát se zástupci odborových organizací členských států. Eh, v podstatě jsme se setkali s vámi všemi v průběhu toho období, kdy dáváme dohromady zprávu a jejich pozice dnes byla velice jasná a zase ta diskuze, která začala jednání o Blue Card, bude pokračovat, bude pokračovat i při jednání o jednotném povolení. Takže chci říci, že velice vážně bereme na vědomí to, co říkají sociální partneři konkrétně o článku 16, který eh, popisuje to rovné zacházení. A k kolegům, kteří tu zůstali do konce, chci říci, že také velice kvalitně přispěli eh, jakožto poslanci eh, svými projevy. Tento legislativní text velice dobře nezapadá eh, do těch eh, předem stanovených náhledů na to, jak by měla příslušná legislativa vypadat. Ta situace se mění, je složitá, komplexní, není velice jednoduché ideologicky nahlížet na situaci. Nyní je tu tedy určitá realita a doufám, že na konci celého procesu budeme ochraňovat sezónní pracovníky, budeme tu mít určitý koncept, budeme mít jednoduše lepší pozici než na počátku, že tento návrh tedy nebude na škodu že bude pomáhat, že se nám podaří pochopit realitu, že ti sezónní pracovníci jsou tu již na území Evropské unie, jsou tu v různých situacích a budeme si přát jim tedy pomoci a že se nám podaří také lépe pochopit i ten sociálně ekonomický kontext Evropské unie. My jsme si tedy stručně řečeno poznamenali všechny ty příspěvky, které tu zazněly a doufám, že e, některé z nich se objeví v té konečné zprávě. Děkuji, myslím si, že to je dostačující pro to dnešní dopoledne. Opravdu proběhla velice plnohodnotná diskuze. Doufám, že jsme se tedy dozvěděli eh, mnohé eh, v této věci sezónních pracovníků, ale je před námi ještě eh, velký kus práce, zejména dnes odpoledne. A ano, ještě předtím, než úplně ukončíme dopolední zasedání, tak chci říci, že se odpoledne eh, nesejdeme jako obvykle ve tři hodiny, ale budeme zasedat již od 14. hodiny a eh, zasedání proběhne do 17. hodiny. Takže si myslím, že nám vystačí čas pouze na sendvič. Ale ještě předtím, tedy než se rozloučíme, předám slovo panu Koferatimu, eh, který je zpravodajem za výbor pro zaměstnanost. Prosím mi unisco ai ringraziamenti che il collega Moraes ha già fatto, il contributo che ci è venuto. Jenom bych chtěl podpořit to, co řekl pan kolega Moraes. chtěl bych poděkovat všem zúčastněným, všem těch, kteří přispěli do diskuse dnes dopoledne. Máme teď hodně materiálu, na kterým budeme moci do budoucna pracovat. Tak jak už bylo řečeno, je to citlivé a choulostivé téma. Musíme se jim zabývat, protože celá tato problematika migračních toků se připravuje a krize ve Středomoří ještě vše urychluje. Je to úplný takový puzzle, ale já si myslím, že ty jednotlivé dílky můžeme složit dohromady a tímto dospět k řešení. Velice se mi líbil ten způsob naší dnešní dopolední práce. Nedošlo zde k nějakým konfliktům. Dokumenty, které jsme připravili, jsou možná trošku navzájem konfrontační, ale já si myslím, že jsme pracovali celkem harmonicky dopoledne a že budeme moci najít do budoucna určité propojení s, se všemi příspěvky zúčastněných. Ale než předložíme formální dokument, bude potřeba ještě mít eh, další výměnu názorů, hodnocení, protože je před námi ještě hodně práce. Děkuji, říká předsedající. Takže budeme pokračovat od dvou hodin. Budeme pokračovat od dvou hodin a budeme se eh, zabývat o eh, v druhou částí toho balíčku, a sice pracovníky převedenými v rámci společnosti. Děkuji všem eh, zúčastněným a těším se s vámi na shledanou ve dvě.